Uh, ladies and gentlemen, I think all the, um... Dámy a pánové, všichni stínoví zpravodajové a zpravodajka na první bod tady jsou, takže začneme, protože před sebou máme mnoho bodů k projednání. Prosím, usaďte se a všechny vás vítám na našem dnešním zasedání. Jenom několik krátkých zpráv. Za prvé, a naše zasedání je vysíláno po internetu, takže vítám naše diváky a také vítám v sále všechny ty, kteří se také zúčastnili fóra o jednotném trhu v Krakově. To také bylo vysíláno po internetu. Tam nás bylo za tento výbor hodně, protože jsme spolu organizovali to, to fórum. A já jsem tam také měl příležitost vyzvat e, diváky, aby sledovali naše zasedání a dozvěděli se tak, jakým způsobem si hledíme našich občanů a e, vnitřního trhu. A doufám, že ještě v budoucnosti o tom bude čas hovořit, ale myslím, že to Fórum pro jednotný trh bylo velice úspěšné. Měli jsme tam velice aktivní účast, bylo nás tam asi 18, mnoho členů také z tohoto výboru, zpravodajové, a další a já doufám, že v budoucnosti navážeme na eh, tuto akci. Zítra o tom budu hovořit s koordinátory. A potom tady máme novou publikaci eh, od komise v odezvě na naši práci a to je 20 hlavních starostí občanů na vnitřním trhu. To je na eh, první straně našeho newsletteru, jak vidíte. Přečtěte si to, je to zajímavé. Já jsem už včera řekl, že dnes budeme hovořit o čtyřech z těchto 20 hlavních starostí, včetně přístupu k platebním účtům, eh, roaming, mobilní telefony a eh, padělatelství. To všechno eh, bylo v těch 20 bodech uvedeno, takže skutečně pracujeme aktuálně. To tedy byl pro náš eh, výbor skutečný úspěch a potom také z Krakova vyšlo prohlášení, které schrnuje hlavní body a je tam také schrnutí toho workshopu, eh, včetně obecných politických uzávěru. Závěru. Zvláště se žádá, aby na dalším vrcholném zasedání eh, šéfů států a vlád urychleně schválili akt o jednotném trhu. Vím, že eh, německá kancelářka je dnes v Bruselu, možná, že eh, mý kolegové se s ní dnes eh, ještě setkají, takže i o tom asi bude řeč. Dovolte, abych prohlásil pořad jednání za schválený. Děkuji. A máme tady také zápis za zasedání z 11. července. Jestli k tomu máte něco, tak prosím do zítřka zašlete, e, zašlete nějaký protest, jinak to bude schváleno. A dnes máme na e, pořadu jednání řadu bodů. Já tady budu do 11 hodin. Já e, se potom budu muset setkat s britským ministrem pro zahraniční věci a převezme kolegyně. A s velikou radostí zahajuji dlouho očekávanou zprávu od komise o normalizaci a Jak asi víte, my jsme vypracovali strategickou eh, zprávu na toto téma. Eh, autorem byl Edvard Kožušník, jsem rád, že zde je. A těšíme se na oficiální eh, tedy návrh zprávy. Autorkou je Laura Komi a myslím, že to prokazuje význam takovéto strategické eh, práce. Paní Šaldemose, paní eh, Růle, pan Kreutzmann se také podíleli, takže máme tým lidí, kteří jsou ochotni se tomu věnovat. A jakož to tak v našem výboru bývá, eh, nejprve dáme slovo komisi, aby odprezentovala své hodnocení dopadů tohoto návrhu a s radostí zde vítám paní Brinkmanovou z komise a paní Weissenhorn z komise která, jak vím, e, se také věnuje e, normalizaci, takže jim dám za chviličku slovo, aby e, nabídli svou prezentaci a ještě předtím paní Komi jako zpravodajka pohovoří, bude to pro ní také poprvé, co bude hovořit před tímto výborem na toto téma. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za představení eh, přeskumového balíčku, ke kterému dojde za chvíli. Toto je první výměna názorů a tímto začíná parlamentní postup, pomocí kterého jistě dosáhneme nové nařízení, které se bude týkat evropské normalizace. Jak již řekl pan předseda, Celý postup nezačíná dnes, v podstatě to začalo již před rokem a půl, eh, tím, kdy byla vypracována zpráva z vlastního podnětu. Stínoví zpravedavé zůstali stejní, mají podněkud jiné úkoly než tehdy u zprávy z vlastního podnětu. Vítám toho, že je zde přístup na komise, že nám dokument detailně představí. Je tam celá řada návrhů parlamentu. Komise je tedy zohlednila a jsme tomu rádi. Rovněž je žádoucí, aby parlament stále častěji sehrával roli spoluzákonodárce a v rámci tohoto spolupracoval jak s komisí, tak s občany z občanské společnosti. Téma normy a normování je velice důležité, zejména nyní v dobách hospodářské krize. Jednotný vnitřní trh musí být očištěn od překážek, které ho ruší a právě evropský normalizační systém k tomu může přispět. Toto může eh, a mělo by tedy odpovídat jak ekonomické, tak společenské potřebě v Evropě. V zásadě si myslím, že není nutná revoluce celého balíčku a celkového systému, ale z mého pohledu si myslím, bude dobré, abychom tam učinili několik změn, několik přizpůsobení. Eh, nyní nehodláme se definitivně vyjadřovat, protože bych chtěla nejdříve o tom hovořit se všemi, kteří se na tom podíví, a teprve potom předložím návrh zprávy. 23. listopadu budeme mít k tomuto tématu slyšení a to bude velice dobrým podnětem pro to, abychom se podívali na to, jaká máme různá mínění a potom vypracovali odpovídající návrhy. Nyní bych ráda se vyjádřila k tomu přeskumovému balíčku a podtrhla ty nejdůležitější věci, o které půjde v příštích měsících. Již při jiné příležitosti jsem vám řekla, a s některými kolegy jsem již o tom hovořila, že jsem toho názoru, že je třeba, abychom tam zachovali rozhodně některé aspekty a i sama komise to takto uvedla. Například soukromý charakter dobrovolný charakter systému či princip národních delegací. To jsou elementy, které bychom měli, které bychom měli rozhodně každopádně zachovat. A zároveň jsem toho nám, názoru, že ten systém by měl zůstat soukromý. Vývoj norem by měl vést k jednoznačným pozitivům, které je potom také nutné eh, jasně podložit, tak aby opravdu bylo jasné, že se jedná o pozitiva. Co se týká malých a středně velkých podniků, a zúčastnění společenských subjektů není možné s nimi zacházet stejně. Malé a středně velké podniky jsou slabým článkem řetězci a proto si myslím, že veřejný a obecní zájem a mám tím na mysli ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele a další společenské zájmy. Toto vše musí být velice dobře vyváženo, právě když se jedná o požádání zádostí z hlediska malých a středně velkých podniků. Je třeba, aby zde eh, byly provedeny konzultace, protože se jedná o nařízení a ne směrnici a proto musíme být velice pozorní. Jsem mnoho názoru, že zastoupení malých a středně velkých podniků je opravdu velice ožehavý problém. Malé a středně velké podniky jsou substrátem, ale zároveň páteří evropské ekonomiky a proto je o to důležitější, aby byly lépe zastoupeny. Tímto předávám slovo panu předsedovi a komisi a děkuji vám. Well, thank you very much, uh, Mrs. Well... Děkuji, paní Komi. Já vám ještě eh, předám slovo, abyste nás seznámila s plány na slyšení a s harmonogramem. Tam bude možné také dál hovořit o těch otázkách, které jste dnes nakousla. Teď tedy dám slovo komisi. Paní Brinkman, myslím, asi povede tu prezentaci. Eh, ty slajdy máte k dispozici, takže s radostí vás vítám a máte slovo. Uh, thank you very much, uh, Mr. Uh, Chairman, and thank you to the rapporteur. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodajce, paní Komi, za první seznámení s názory parlamentu na ten balíček. My za komisi plně sdílíme to, že je důležité navázat na už ten stávající evropský normalizační systém a Eh, nezavádět nějakou radikální reformu toho systému. To byl hlavní eh, aspekt té zprávy z vlastní iniciativy Evropského parlamentu. Já vás chci seznámit s hodnocením dopadů vypracovaným jako právní nástroj a chci vám připomenout, že ten balíček schválený komisí 1. června 2011 je výsledkem široké veřejné debaty se všemi zúčastněnými stranami. Hlavními prvky této široké debaty za účasti externích odborníků máte před sebou. Ta veřejná debata proběhla od března do května 2010. Potom následovala Bílá kniza, kniha o modernizaci e, norem v oblasti informačních technologií 2009, e, expresní zprávu vypracovanou odborníky, potom vznikla ta vaše zpráva z vlastní iniciativy, následovaly různé závěry rady, ku příkladu z února 2011, z níž vyplynulo, že ten proces normalizace je třeba urychlit, zjednodušit a zmodernizovat, protože je nezbytný pro evropskou ekonomiku. Evropská normalizace se musí dále eh, přibližovat rychle se proměňujícímu globálnímu prostředí. využívání norem jako eh, politických nástrojů bylo úspěchem. Přispěli eh, k naplňování eh, vnitřního trhu a jsou to nástroje interoperability, ale veřejná debata a zpráva parlamentu ukázaly, že je třeba lecos napravit. E, v tom hodnocení dopadů jsme pojmenovali tři hlavní problémy. O těch se potom bude pojednávat v tom právním nástroji. Za prvé, e, proces schvalování evropských norem, které vznikají z pověření komise, není dostatečně rychlý. Za druhé, Proces probíhá za malé účasti malých a středních podniků a dalších zúčastněných aktérů. A za třetí normy konzorcí a for nelze využívat ve veřejných zakázkách na informační technologie. Jak to v hodnocení dopadu bývá, poté co pojmenujeme hlavní problémy, zabýváme se variantami řešení. Problém číslo jedna, že tedy schvalování norem, které vznikají z pověření Evropské komise, je příliš eh, pomalý. Tady jsou tři varianty řešení. Já vás nejprve ještě seznámím s tím, že eh, ve, eh, v procesu vypracovávání norem máme čtyři fáze. Nejprve příprava pověření, a pozitivní stanovisko výboru, který eh, je ustaven podle směrnice 34. Eh, to většinou trvá 6 až 12 měsíců. Eh, druhá fáze spočívá ve schválení toho pověření Evropskou normalizační organizací a zahájení prací. Toto období je různě dlouhé, od tří měsíců až po 10 až 13 měsíců. Třetí fáze spočívá ve vypracování normy jako takové a to trvá asi tak dva roky, v některých případech méně než dva roky. A čtvrtá fáze publikace odkazů harmonizovaných norem a eh, ty postupy tam se velmi liší. My můžeme schrnout celý ten proces eh, vytváření těch norem z pověření komise. Může trvat až tři roky a často trvá i mnohem déle. Eh, my jsme tady se zabývali třemi variantami urychlení procesu normalizace norem, které vznikají z pověření komise. Ta varianta 1a, tady bychom specifikovali závazné lhuty pro dokončení těch norem, ku příkladu, co se týče dohody o grantech a mandáty. To by mělo mít velice pozitivní ekonomický dopad. Rychlejší vypracovávání norem by bylo užitečné, pro konkurenceschopnost a úsporu nákladů na straně podniků. Došlo by totiž k defragmentaci vnitřního trhu a zjednodušení hodnocení dopadů. Takže rychlejší vypracovávání norem může také pozbudit inovace a nové technologie. Tato varianta by se také zabývala finanční motivací pro evropské normalizační organizace, aby urychlili proces schvalování norem a to je také naším záměrem. Chceme ten program financování zefektivnit na základě ukazatelů a cílů a e, zjednodušení a používání paušálních, e, paušálních plateb. Varianta 1b by bylo vytvoření Evropské agentury pro eh, normy, která by celý normalizační proces řídila. Tato agentura by nahradila stávající normalizační agenturu a představovala by jakýsi sekretariát pro evropskou eh, normalizaci a eh, národní tedy orgány by zůstaly existovat dál vypracovávala by evropské normy v úzké spolupráce s vnitrostátními normalizačními eh, úřady. Tato agentura by ale nemohla fungovat bez podpory vnitrostátních normalizačních orgánů a tato varianta by ovšem vedla ke značným eh, nákladům navíc pro evropský rozpočet a mohla by mít i negativní dopad, co se týče zvýšených nákladů, ovšem pozitivně by mohla ovlivnit kvalitu normalizačního procesu a to není ale jisté. Je také pochybné, jestli proces e, přijímání norem, kde hlavní aktéři jsou e, privátní, by měla být financována e, veřejnou evropskou agenturu, když vlastně ta stávající struktura docela dobře evropské požadavky plní. Takže co se týče varianty 1C, ta by měla zavést transparentní a zjednodušené postupy pro harmonizované evropské normy a další evropské normy, které vzniknou z pověření komise. Organizoval by roční proces programování. To by mělo obecný pozitivní dopad Evropská normalizační organizace by tak mohla anticipovat žádosti o nové normy a mohla by zkrátit proces schvalování. Tato varianta by se mohla pozitivně promítnout a e, přitom by nebyla zatížena negativními dopady. Hlavní výhodou by bylo to, že by se e, týkala pouze harmonizovaných norem a norem vypracovávaných z pověření komise neměla by tady žádný dopad na rychlost eh, schvalování norem v ostatních oblastech. Preferovaná varianta podle naší analýzy by tedy byla varianta 1a a 1c. Dále jsme se zabývali problémem číslo 2, eh, malé zastoupení malých a středních podniků. malých a středních podniků a dalších zúčastněných aktérů. Tady také jsme měli dvě, eh, tři alternativy řešení. Eh, alternativa 2a, ta by měla usnadnit přímé zastoupení malých a středních podniků a eh, různých aktérů zúčastněných stran z občanské společnosti. Účast eh, na procesu normalizace vyžaduje eh, široké technické a odborné znalosti kontextu, eh, v němž se norma přijímá. A trvalá a aktivní účast v technických výborech vyžaduje tedy obrovský závazek obětovat čas ze strany tedy zástupců občanské společnosti i malých a středních podniků a možná, že jednotlivý malý nebo střední podnik by tak mohl získat přímý vliv na jednotlivou nějakou normu, ale ten obrovský počet těch eh, technických výborů a skupin, které připravují tyto normy, ale stojí v cestě nějakému trvalému zastoupení těchto aktérů. A také obecněji eh, Taková, taková účast eh, ze strany zástupců středních podniků by mohla vést k pomalejšímu přidávání informací těm malým a středním podnikům, které se přímo tohoto procesu neúčastní. Tato varianta by také nepřiměřeně eh, eh, zmnožila počet účastníků normalizačního procesu a tak by mohla mít záporný dopad na rychlost procesu schvalování norem. A, a varianta 2b. Ta se týká poskytnutí hlasovacích práv organizacím, které zastupují e, občanskou společnost a malé a střední podniky e, v rámci Evropské normalizační organizace. E, podle nás je realizovatelnost této varianty nejistá, protože poskytnout hlasovací práva organizacím jiným než vnitrostátním normalizačním orgánům, by se musela vyjednat a odsouhlasit se členy evropských normalizačních organizací, takže se nezdá, že by tato varianta byla životaschopná. Varianta 2c. Šlo by o posílení pozice e, zastupujících organizací v rámci Evropské normalizační agentury tím, že by se jim eh, umožnil, umožnilo zpřístupnění nějakého provozního grantu. Tato varianta představuje možnost trvalé podpory od Evropské komise pro organizace, které zastupují malé a střední podniky a občanskou společnost. Tím pádem by mohly sehrávat svou úlohu v procesu normalizace. Takže problém číslo dvě zcela jasně eh, si vyžaduje řešení pomocí varianty 3, 2C. Eh, Teď problém číslo 3. Tam jde o to, že eh, standardy pro fóra a konzorcia nemohou být využívány pro veřejné zakázky, Varianta 3a, tady by se oživilo provážení eh, za využití mechanismů v rozhodnutí Rady 8795 na poli eh, informačních technologií, co se týče veřejných zakázek a dialogu o politice. Eh, tato varianta postrádá právní jistotu a nedostalo se jí během procesu veřejné debaty žádné podpory. Varianta 3b. Ta by umožnila odkazy v rámci eh, veřejných zakázek. Hlavní výhodou této varianty je to, že ta možnost referencování těch vybraných for a eh, konzorcí by eh, bylo postaveno na pevné právní bázi a tím by působilo proti fragmentaci trhu a mohlo by mít pozitivní dopad na vnitřní trh. Umožnilo by to zmírňování rizik a referencing i pro zahraniční fóra a konzorcia by mohlo eh, podpořit konkurenceschopnost eh, firm v oblasti informačních technologií. Varianta 3C, tady by šlo o eh, uznání for a konzorcií a Eh, jako normalizačních orgánů. Tuto variantu bychom museli pečlivě proskoumat, museli by být eh, poskytnuty odpovídající procesní záruky fórum a konzorcím a eh, tuto variantu během toho procesu veřejné debaty také moc nikdo nepodpořil. Takže problém číslo tři, tady naše prioritní eh, varianta řešení byla 3B. Our, um, other elements... A nyní se dostáváme eh, k tomu, co jsme zkoumali eh, v rámci posouzení dopadů z hlediska zjednodušení a možné aktualizace, také z hlediska příslušných právních nástrojů domnívám se, že asi by bylo lepší přistoupit k zjednodušení právního rámce tak, abychom měli jenom jeden místo současných tří. Na tomto snímku vidíme řadu problémů a já bych možná se soustředila spíše na ten poslední bod číslo čtyři, evropské standardy v oblasti služb. E, víme, že e, máme e, směrnici o notifikaci, která se týká pouze produktů. A víme, že není možné formálně, aby komise nyní požádala Evropskou normalizační organizaci o vypracování standardů v oblasti služeb. My tedy bychom rádi vypracovali zjednodušený proces standardizace bez ohledu na to, čeho se ta standardizace má týkat, jestli produktů nebo služeb, přičemž měla by být součástí té nové úpravy také možnost požádat o zpracování standardizačního textu v oblasti služeb. Posouzení dopadů dále obsahuje v příloze číslo 5 eh, řadu možností, které jsme eh, opustili. Já to tady nebudu rozebírat. Eh, vidíte je, vidíte tady Eh, některé z nich vyjmenované a v příloze 5 je to všechno vysvětleno podrobněji. Na základě tohoto posouzení dopadu předložila komise návrh eh, nařízení, který by měl eh, nahradit dosavadní rozhodnutí, čili ta část, která se bude týkat technických národních pravidel, ta zůstává zachována. A my dále navrhujeme upravit několik odvětovových směrnic, protože chystané nařízení zjednodušuje některé postupy. Na následujícím snímku vidíme hlavní prvky nového návrhu nařízení chceme rozšířit definice a působnost také o služby. Dále chceme, aby bylo jasné, že komise je oprávněna dát mandát Evropské standardizační organizace eh, vypracovávat standardy v oblasti evropské legislativy a politik. Dále zde máme dva články o národních standardizačních eh, orgánech, což je eh, trošku v podstatě jenom opakování bez změn oproti předchozí právní úpravě. V článku 5 potom eh, zmiňujeme důležitost zapojení zainteresovaných stran a také se hovoří o tom, eh, kdo je těmito stranami a eh, zároveň tedy v příloze 3 se stanovují kritéria pro financování. Na tomto snímku vidíme, že navrhované nařízení předpokládá užší spolupráci mezi Evropskou komisí a standardizační organizací plus eh, viditelnější vyjádření priorit v oblasti standardizace. Měl by být přijat pracovní program ze strany komise, alespoň tedy eh, v příštím období. A v této části už nyní pracujeme na první verzi tohoto každoročního pracovního programu a měl by být hotový před koncem roku. A samozřejmě radě a parlamentu bude poskytnuto sdělení o tomto ročním pracovním programu v oblasti důležitých standardů, které chceme zadat a k vypracování a k implementaci. Článek 7 řeší postup jak má ESO vypracovávat a předkládat návrhy zpráv. Eh, také je zde obsažen návrh na zkrácení administrativního postupu v článku 7. Eh, v článku 8 se řeší námitky proti harmonizovaným standardům a mm, de facto eh, je tady vlastně odkaz na také specifické postupy podle článku 22, které někdy mohou platit. Dále tady máme nové prvky eh, na zřízení a sice je zde možnost uznávat standardy eh, z informačních a komunikačních eh, technologií v veřejných zakázkách, to, je články, to jsou články 9 a 10. Pak se zde hovoří o platformě zainteresovaných stran, kterou by měla ustavit komise. Momentálně je to v přípravné fázi. Zde vidíte, je zde prostě naznačeno, kdo by asi mohl být, kdo určitě vlastně bude vyzván k tomu, aby se účastnil. Ta platforma by snad měla začít fungovat již v příštím roce a měla by se hrát významnou roli eh, jako poradní orgán pro komisi při tvorbě standardů eh, v informačních technologiích. A také eh, potom v příloze dvě budou stanovena kvalitativní kritéria pro uznání těchto standardů. Takže je to vlastně odvoseno od principů VTO a e, jsou zde uplatněny principy standardizace a duševního vlastnictví. Následující snímek se týká financování. E, to jsou články 11 až 13, které budou tvořit jakousi mm, základnu, právní základnu pro posouzení eh, nároků na financování. A bude zde také řešena možnost financování evropských eh, organizací, které reprezentují malé a střední podniky. Čili je to de facto pokračování naší snahy o financování v těch článcích, které jsou zde uvedeny. Dále jsou zde komitologická pravidla pro delegované akty. Toto řeší články 16 až 17 a pak je zde řešena role nového výboru, jehož formální roli bude řešit námitky proti harmonizovaným standardům a na neformálnější úrovni eh, pak eh, to budou poskytování různých vstupů a poradenství eh, v otázkách standardizace. Takže to je všechno, pane předsedo. My jsme velice rádi, že prioritou parlamentu je zkoumání tohoto našeho návrhu a my tedy věříme, že spolu s radou a parlamentem v příští měsíci dosáhneme dohody a ideálně, aby nové nařízení mohlo vstoupit v platnost k 1. lednu 13. Tento návrh je třeba vnímat nejenom v kontextu strategie pro rok 2020, ale je to také eh, v duchu Single Market Act eh, eh, v rámci těch 12 priorit k diskusi a eh, k tady posouzení a dospění k závěrům a to co nejdříve. My rádi poskytneme veškerou podporu vašemu výboru a jsme velice rádi a těšíme se, že budeme moci konstruktivně pracovat na pozitivním výsledku. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Brinkman. Já eh, myslím, že je velice dobré, že tady jsme mm, se z vaší prezentace dozvěděli, jaké máme eh, možnosti na výběr, jaké jsou slabé a silné stránky a podobně. Eh, kolegové, my jsme vlastně chtěli na začátek vést povadně širší debatu, ale myslím, že máme čas jenom pro jedno kolo komentářů. A v podstatě by se to mělo týkat zejména toho, co jsme postrádali v této prezentaci. A teď bych chtěl eh, připo- přivítat eh, dvě skupiny návštěvníků, paní Weiler. A máme zde tedy eh, obecní radu z Neuhorfu a dále turecké podnikatele z Kaslu. A já doufám, že vás to bude zajímat, poněvadž ty standardy se budou určitě týkat vašeho podnikání. Nyní eh, dám eh, slovo stínovým zpravodajem. Takže paní Šademoze, pan Man tady není, Eh, pan Rudes a pan Kožušník, ty tady jsou. Takže eh, očekáváme komentáře a otázky ze strany, ze strany stínových zpravodajů. Paní Šaldemose. Děkuji, pane předsedo. Já budu mluvit dánsky. Generelt vil jeg sige, at eh, si tak til kommissionen for et rigtig godt... Já obecně chci poděkovat komisi za skvělý návrh. Myslím, že komise vzala v potaz řadu bodů, které se objevily ve zprávě, kterou vypracoval náš výbor. To je skvělé. Paní Komi, my eh, tento dokument budeme muset ještě podrobněji proskoumat a zamyslet se nad možným ještě vylepšením návrhu komise. Dovolte, abych se eh, dotkla některých priorit. Je na nás, abychom zajistili, aby evropský normalizační proces a jeho organizace především vzali eh, v úvahu veřejný zájem. Proto eh, se musíme velice pečlivě věnovat samotnému znění návrhu. V návrhu stojí, že je třeba se zabývat vhodným zastoupením eh, občanské společnosti. Co to vlastně znamená? Nad tím je potřeba se ještě více zamyslet. A je také možné přijít s řadou konkrétních eh, návrhů, kterých organizací by se to týkalo. Nejde jenom o spotřebitele. I zaměstnanci by se do tohoto procesu mohli zapojit. A potom stručně, co se týče rychlosti. Často se říká, že eh, proces eh, tvorby a schvalování norem je pomalý a komise to musí vzít ve svém návrhu v úvahu. Ale i jinak je možné tuto práci podpořit. Nemusíme to hodnotit jenom eh, skrz eh, ekonomický úhel. Je možné také usnadnit interpretaci. Je také důležité, aby byl ustaven vhodný dozor nad tímto postupem a to na evropské úrovni. Takže já se velice těším na spolupráci s vámi a doufám, že se nám podaří eh, schválit skutečně kvalitní právní nástroj. Děkuji, paní Kreutzmann. Děkuji, pane předsedo. Význam norem pro evropský jednotný trh zde na tomto místě nemusím podtrhovat. Společné standardy zlehčují nejenom eh, volný pohyb zboží v rámci Evropy, ale také v rámci celého světa a proto je důležité, abychom se i nadále snažili zlepšovat tento systém a eh, pozitivně odpovědět na potřeby ekonomiky a také spotřebitelů. Když přepracováváme normalizační pravidla, tak je třeba zohlednit, že ta potřeba se silně změnila. Nejedná se o formy šroubu či formáty papíru, jedná se o technologii, technologie, jejíž inovační cykly jsou čím dál tím kratší. Dřív než nás předežene nová generace, produktů je třeba, abychom tedy zkrátili tu dobu, po které se vyvíjejí nové normy, ale nesmí to jít na úkor kvality, takže pozor, zde je i na místě jistá skepce. Co se týče zapojení sektoru služeb, v zásadě to vypadá rozumně, pokud se omezíme na odvětví, kde je to smysluplné a kde opravdu existuje potřeba. Ovšem, Eh, to, co se osvědčilo u produktu, u normalizace produktu, není možné přenášet jednak u jedné na individuální služby. To by rozhodně nebylo dobré. Zároveň chci říct, že je jasné, že se musíme zapojovat a snažit se do toho zapojit malé střední velké podniky a proto já vítám, že komise ve svém návrhu zohlednila potřeby malých a středních podniků. Pokud by tomu tak nebylo, tak bychom měli riziko, že standardy by určovaly pouze velké podniky a to by znevýhodňovalo malé a střední podniky. Ovšem, ptám se, zda je silnější zapojení na evropské úrovni správným řešením. Co se týče principu delegace, tedy zapojení podniků do národních dělení a potom vyslávání zástupců do evropských normalizačních organizací, tento funguje, již existuje a funguje výborně. Debaty, které vedeme na národní úrovni, jsou mnohem blíže praxi a podle mě to právě malým a středním podnikům poskytuje lepší možnosti zapojení. A zde bych v podstatě ta cesta směrem přes zastřesující zastřešující evropskou organizaci byla spíš jakási zdlouhavější. To by nebylo dobré. Cílem musí být, abychom měli na národní úrovni lepší zapojení, lepší informace. Ovšem, to je úlohou členských států. Jinak všeobecně za to si myslím, že ten kompromisní návrh jde správným směrem. V jistých aspektech je třeba, abychom to ještě dořešili a vylepšili. A já se velice těším na první návrh zprávy kolegyně Komy. Děkuji. Uh, thank you. Mrs. Ruler. Děkuji, paní Rile. No, Děkuji. Ke svým předřečníkům bych chtěla říci, pane Krojcmane, v rámci poslední zprávy pana Kožušníka jsme byli dále. Tam jsme řekli, že potřebujeme ty zúčastněné strany a společenské subjekty a nejenom malé a středně velké podniky a že je musíme zapojit na evropské úrovni. Pak jsme měli slyšení a bylo přáním všech a také malých a středně velkých podniků a také zúčastněných společenských subjektů eh, jejich přání, protože chtějí být zapojeni. Eh, co je ještě sporné, je otázka hlasovacích práv. Já jsem eh, chci se zeptat, zeptat na něco komise, a totiž proč na jedné straně, a máme tam tu verzi V, proč se ve verzi B říká, že by to pravděpodobně nešlo za, eh, pokryt z hlediska nákladu, ale u verze C, u možnosti C, najednou připravujeme, dáváme k dispozici další prostředky, takže pro mě ta otázka těch hlasovacích práv ještě prostě vyřešená není. Je třeba o tom znovu diskutovat. Jedná se o ty zástupce. A chtěla bych se zeptat paní Komi ještě na jednu věc. Eh, v rámci toho slyšení by se mi líbilo více, kdybychom zapojili veškeré eh, zúčastněné strany, například ty ECO, ECOS, a zástupce eh, ekologických organizací, ty jsme nezapojili, také tam nemáme zástupce odboru, takže já bych opravdu prosila, abychom v rámci hearingu zapojili veškeré zúčastněné strany. Já si myslím, že je to velice důležité. A ještě eh, taková poznámka ke komisi. Myslím, že komise eh, jasně ukázala, jaké jsou ty hlavní problematické oblasti. Chci ještě připomenout, že v rámci směrnice o hračkách jsme rovněž řekli, že nejsme kompetentní pro to, abychom určovali hranice pro hluk. My jsme řekli, že komise musí vydat pověření, tak aby se stanovily tedy ty hranice hluku pro eh, hračky. posud jsme nedoobdrželi informace, jak se to vyvinulo dál. A to je tedy něco, co mi po někom kupí. Všechno ostatní je správné, zrychlení, zjednodušení, flexibilita ale já si myslím, že je i důležité, abychom dodatečně navíc do toho vnesli i otázku transparentnosti postupů. Podle mě jsou příliš málo transparentní, zejména co se týká vypracovávání, udělování pověření pro normalizační práci, zde je důležité, aby byl odpovídajícím způsobem informován parlament. Jinak mám pocit, že je to velice v pořádku, i to posouzení dopadu a ještě jedna věc, ty standardy pro informační a komunikační technologie. Pro mě to není pouze otázka veřejného zadávání zakázek. Ne, tam by měly být zohledněny i další evropské oblasti politiky, měly by mít možnost, aby se eh, jak si mohli používat tyto standardy pro IKT. A rád mě, bych si přála diskusi o tom, jakým způsobem bychom právě v této měli oblasti mohli zabránit tomu, že jsme příliš pomalí. Protože právě v rámci standardů v této oblasti je rychlost na prvním místě a když ten postup bude příliš komplexní, a když tedy budeme příliš pomalu přijímat standardy vypracované formy a konzorci, tak vlastně eh, tím eh, budeme bránit sami sobě. Poslední věc odvětví služeb. I zde je potřeba to ještě prodiskutovat. V rámci posledního kola našich diskuzích, a to týkalo se to vypracovávání naší zprávy vlastního podnětu, pro mě bylo docela jasné, že služby tedy musí odpovídat na potřeby trhu a teprve potom je třeba je standardizovat. Takže je, zde je třeba ještě si dobře zvážit a prodiskutovat, co přesně chceme v této oblasti učinit. Děkuji. Uh, Já myslím, že Eh, vaše eh, návrhy, abychom do té diskuse a slyšení eh, dali ještě další otázky, je velice dobrý, zejména pokud se týče těch malých a středních podniků. A souhlasím, že tedy to, co jste řekla k ICT a Forum. Pan Krušník a ještě tedy vítám pana De Younga, který je také stěnovým zpravodajem. Každopádně vítám. Takže pan Kožušník. já možná se Eh, vrátím na, tu, na ten začátek té diskuze před, eh, ono je to skoro to bude dva roky, když jsme se na toto téma začali tady v našem výboru, je, eh, hlavně díky vám a i díky ostatním koordinátorům na téma standardizace a, bavit. A my jsme tehdy tak nějak mezi sebou se varovali, aby se standardizace nestala nástrojem regulace z hora, aby zůstal ten aspekt regulace ze spoda. Varovali jsme taky nad tím, aby nevznikl nějaký velký evropský byrokratický standardizační úřad. A zároveň jsme chtěli, aby eh, i nadále standardizace zůstala nástrojem eh, konkurenceschopnosti evropských firm na, na globálním trhu. Myslím si, že ta zpráva eh, samotná i díky spolupráci s ostatními kolegy mohla směřovat, k, řekněme, k takovému uspokojení, že v té zprávě se naznačilo, že má zůstat eh, privátní status eh, standardizace na, evropské úrovni, zároveň velký vliv národních standardizačních organizací a, a co já vnímám velice pozitivně, takže v Evropském parlamentu vznikla skupina kolegů, kteří se stali odborníci, odborníky na standardizaci, což u toho to poměrně technického tématu není až tak, až tak obvyklé. Eh, já bych chtěl poděkovat komisi za eh, tu studii dopadu. Já si myslím, že eh, umožní tu diskuzi podstatně rozšířit nad rámec té, té naší společné zprávy. Já bych se chtěl jenom zamyslit na, na aspektem rychlosti, kdy já sám se přiznám, kdy na začátku vypracovávání té, té mé zprávy ten tlak na to, aby standardy byly přijímány rychle, jsem trošičku pozměnil, protože Eh, standardy eh, v té technické oblasti vznikají koncenzem. A koncenzus, jak všichni víme, vždycky trošičku trvá. To znamená, já bych možná trošičku eh, udržel ten otazník nad tím, že co je rychlé, to je dobré. Myslím si, že v té standardizaci to tak úplně stoprocentně neplatí. Já si myslím, že hodně odpovědí na otázky nám dá samotná, samotné, samotné slyšení, Myslím si, že obrovská diskuze bude, tak jak byla v rámci té naší zprávy, bude co se týče hlasovacích práv a samozřejmě co se týče financování standardizace na evropské úrovni. Děkuji. Good. Well, thank you all very... A, dobře, děkuji vám. A já teď vrátím slovo paní Lauře Komy, závěrečné poznámky a seznámí nás také s harmonogramem. Také děkuji komisi za to, že odstartovala tento proces. Jistě se bude aktivně zapojovat i dál. Zpráva o posouzení dopadů, vidíte, je objemná. Jistě jste ji četli i na internetu. Je skutečně podrobná a velice pěkně reaguje na všechny otázky, takže bude potřeba věnovat a samozřejmě jinak spoleháme na moudrost zpravodajky a stínových zpravodajů, paní Laura Komi. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji komisi za práci na tomto dokumentu, eh, který velice pěkně naformulovala. Kolegové se vyjádřili, že je třeba zajistit eh, větší účast eh, malých a středních podniků a zástupců občanské společnosti. To je oblast, kde bychom mohli návrh komise ještě zlepšit. Eh, vyslechli jsme různé argumenty k těmto tématům. Pomoc malým a středním podnikům je důležitá. Eh, hovoříme zde o totiž o systému, který vlastně eh, funguje eh, v soukromé sféře na základě dobrovolnosti. Takže by bylo dobré rozšířit a prohloubit veřejnou debatu se všemi aktéry a zástupci občanské společnosti. Co se týče hlasovacích práv, proběhne série debat s parlamentem, ale je třeba především zajistit, aby abychom vzali v potaz všechny strany návrhu. My často musíme rozlišovat mezi různými odvětvími ve službách. Jsou určité oblasti, kde dosáhnout kvality trvá déle a zase jiné oblasti, kde je urychlení možné. E, co se týče soukromé sféry, tam e, rychlost schvalování norem diktuje trh. Potřebujeme-li normu na počítač a její schválení trvá tři roky, tak to nám mezi tím ujede vlak. Takže je potřeba rozlišovat, co se týče tempa procesu normalizace. Myslím, že komise a instituce mohou zjednodušit ty postupy a odstranit, eliminovat určitou část byrokracie, ale nesmíme Eh, tedy prosazovat spěch na úkor kvality. A co se týče chystaného slyšení, to je v odezvu na paní Rýle. Já jsem eh, pečlivě rozvažovala, koho pozvat na to slyšení, aby se všichni měli příležitost vyjádřit. Združení eh, ANEK, myslím, nepokryje 360 stupňů všech zastoupených, ale rozhodně mají eh, jeden z nejdůležitějších hlasů, co se týče názoru na normy. Důležitá je ochrana spotřebitelů. To, ne, to neznamená, že bychom eh, opominuli ostatní združení. Eh, jsme tedy v kontaktu s lidmi z ANEKu a nezapomínáme ani na ostatní. Co se týče harmonogramu. Uh, eh, 23. listopadu bude slyšení a to dopoledne, jestli to schválíte. Eh, závěrečný termín pro eh, odevzdání návrhu zprávy je 22. listopadu kvůli překladu a potom 24. a 25. ledna návrh zprávy. Lhuta pro, lhuta pro eh, pozměňovací návrhy 27. února a potom 20. března hlasování ve výboru IMCO, tak aby na plenární zasedání se eh, tato zpráva dostala pravděpodobně v květnu příštího roku. Tak tedy vypadá náš harmonogram. Není příliš rychlý, máme tam určitou rezervu, tak abychom měli dost času na úvahy protože to je důležité. Toto je nařízení, ne směrnice a proto eh, tady máme dodatečnou zodpovědnost a té musí také odpovídat doba, kterou si dáme na vypracování. Ještě jednou děkuji komisi a všem kolegům za jejich eh, práci, za jejich příspěvky. Budou mi jistě pomáhat i nadále. Děkuji. Děkuji paní Lauře Komi, eh, paní zpravodajce a všem stínovým zpravodajům. Takže ten harmonogram jste vyslechli. Eh, předseda eh, parlamentu s námi hovoří o prioritních projektech, které spadají pod akt o jednotném trhu a kdyby bylo možné ten harmonogram eh, nějakým způsobem zkrátit bez toho, aby to bylo na úkor kvality naší práce, tak by to bylo možné. By to bylo vhodné. Děkuji vám za účast. Vím, že na internetu je řada lidí, kteří se účastní práce v různých or- normalizačních orgánech, jejich e, eh, celá řada v Evropě a sledují tu debatu, přečetli si zprávu pana Kožušníka, takže eh, vy z vás, kteří nás posloucháte na internetu, doufám, že eh, jste se zájmem vyslechli naši debatu a i na našich stránkách bude link Eh, kde se všechno budete eh, moci dozvědět a můžete se také přihlásit k odběru našeho newsletteru, abyste mohli sledovat další vývoj práce na tomto důležitém dokumentu. Děkuji vám prozatím za účast a nyní se budeme věnovat další důležité legislativě a ta se týká návrhu nařízení komise, co se týče celního vynucování nebo prosazování práv eh, duševního vlastnictví. Naším zpravodajem je pan Jürgen Kreutzmann a my dnes tady zahájíme tuto diskusi. Máme tady paní Galo, vítám ji, paní Het je tady také, pan Engstrom je zde, paní Peklauken zde dnes není, pan Diong je zde a paní Saviny není. Takže tady máme dobré zastoupení stínových zpravodajů. Já za chviličku budu muset odcházet. Eh, za mě převezme paní Penio, ale mezi tím eh, rád dám slovo panu Krojcmanovi, aby zahájil debatu na toto důležité téma. Děkuji, pane předsedo. Práva duševního eh, vlastnictví jsou nezbytná pro inovaci, protože umožňují vstupovat do podnikatelských rizik a financovat eh, výzkum. Eh, práva k duševnímu vlastnictví patří k nejdůležitějším statkům bez ohledu na jejich eh, velikost. Představují asi, představovali asi 81% podle Standard a Poor v roce 2009. Jejich porušování by mohlo představovat porušení, eh, ohrožení i zdraví spotřebitelů. Jedná se o hračky, ku příkladu, eh, pr- produkty pro domácnost, šampony, eh, mídla, eh, domácnostní spotřebiče. Eh, celní eh, orgány eh, jsou na vnějších eh, hranicích Evropské unie v dobré pozici, aby chránili tato práva a proto je správné, že se při přistoupilo k přepracování té směrnice z roku 2003. Jedná se také o evropskou strategii eh, pro ochranu práv duševnímu vlastnictví v rámci aktu eh, vnitřním obchodu a eh, také politiky pro rok 2009 až 2012. Máme tady, máme, máme tady také eh, snahu zabraňovat padělání a pašování. Problematické ale je to, že pouze eh, důsledná aplikace těchto, eh, těchto předpisů umožní dosáhnout našeho cíle. V roce 2010 to zadržené zboží se především týkalo chráněných e, značek a je potřeba se věnovat i dalšímu vzdělávání celních orgánů tak, aby mohli účinně e, eliminovat porušování těchto práv. A e, je také dobré, že z toho nařízení byl, bylo vyňato, byla vyňata cestovní zavazadla výměna informací mezi eh, celními orgány a, a eh, vlastníky práv je potřeba také podpořit, eh, aby si mohli vyměňovat informace za účelem trestního stíhání a vlastníci práv mohou využívat tyto informace, aby mohli zjišťovat původ práv. Dopravci a zasilatelé by Eh, měli také předávat informace eh, celním orgánům, aby mohli eh, tyto celní orgány zkoumat původ toho zboží. To je velice nezbytné, abychom mohli úspěšněji prosazovat ochranu těchto práv. Aby také mohli tedy vlastníci práv, eh, ku příkladu, protestovat proti uvolnění eh, zboží, které bylo dříve zadrženo, když se nepodařilo prokázat jeho nelegální původ. Vítáme také to, že to, ten zjednodušený postup je teď povinně zaváděn ve všech členských státech. Není realizován v Bulharsku, Francii, Lucembursku a Itálii. Tady eh, také jde o eh, svolení eh, vlastníka s, se zničeným zboží, které, které se v některých případech předpokládá automaticky a to umožňuje efektivní prosazování těchto práv. To, že toto nařízení se nevztahuje na malé, na malé zásilky, je také pozitivní, protože to by představovalo eh, obrovské eh, nadbytečné náklady a eh, nízký zisk. Ten pojem těch malých zásilek ale není v tomto návrhu definován a proto si musíme dát pozor, protože tyto Eh, malé zásilky mohou obsahovat i eh, předměty, které mohou také sami eh, představovat porušení práv duševnímu vlastnictví. Ta pracovní skupina, kterou komise ustavila, která se má zabývat těmito malými zásilkami prozatím nemá ještě ve svých řadách zástupce průmyslu a bylo by dobré toto eh, jejich eh, ale zkušeností využít. Eh, co se týče nákladů, náklady bude nést na tedy vlastník práva, což je správné. Musíme si ještě rozmyslet, jestli také ty ehm, eh, zasilatelské a dopravní firmy se mají jistým způsobem podílet na eh, těchto nákladech. Ale proto je třeba zjistit, jestli eh, tyto firmy věděly o tom, že se porušují práva k duševnímu vlastnictví. Uvedu příklad. Když majitel práv chce požádat o zničení zboží a pak se ukáže, že ten viník vlastně udal falešné nebo sfalšované adresy a, a potom vlastně ta dopravní firma má také částečně nést ty náklady, tak nepomůže. Nepomůže to, že Eh, majitel práva má možnost se hojit na eh, vyníkovi. Je potřeba, je, je, je potřeba také eh, sjednotit, sjednotit právní úpravu v různých zemích. Ku příkladu ta země, kde dojde k zničení zboží, třeba Lucembursko, to je malá země, tam musí být možnost eh, to zničení provést, i když třeba v nějaké sousední zemi by to bylo také možné nebo dokonce levnější. V tom eh, platném nařízení eh, stojí, že ty předměty, jejich práva k duševnímu vlastnictví chráníme by se měly, by měly by měly pocházet ze zemí EU, takže je tady otázka, e, otázka i e, e, ochrany práv duševního vlastnictví u předmětů, které procházejí jenom transitem. Je tady otázka, je tady otázka generik, léků. My musíme také Eh, usnadnit přístup eh, rozvojových zemí ke generikům a Samozřejmě je třeba rozlišovat mezi eh, ohrožením zdraví spotřebitele vinou sfalšovaných léčiv a mezi nutností umožnit výrobu a obchod s generiky. je třeba jasněji, jasněji definovat podmínky pro ochranu zdraví spotřebitele, které eh, by mohlo být ohroženo vinou eh, falšovaných léků. V roce 2011 eh, plánuji ještě slyšení a to se bude to tedy rozdělíme na tři, na tři fáze toto slyšení a vycházím z toho, že ty určité změny, které navrhujeme, eh, že stínoví zpravodajové budou souhlasit. Komise nás eh, požádala, abychom ten harmonogram trošinku urychlili. Počátkem eh, prosince 2012 tedy očekáváme, že se zpráva pošle k překladu 9. ledna eh, se bude debatovat o návrhu zprávy, potom eh, termín pro pozměňovací návrh 20. Eh, ledna do 6. února se tedy prodebatují kompromisní návrhy. 28. února se bude hlasovat ve výboru a 28 března během miniplenárky se bude hlasovat o celém právním dokumentu. Takže oproti tomu původnímu harmonogramu, který počítal zasování až květnu, jsme tedy urychlili ten harmonogram. To, o tom jsem hovořil se stínovými, zpravodaji ti s tím souhlasili, takže takto jsme vyhověli komisi urychlit celý proces, jak si přála. Děkuji vám. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je prends la suite. Děkuji, dámy a pánové. Já jsem právě převzala předsednickou funkci od pana Harbera. Pane Kronzweine, děkuji vám za tento velice, za, za vaše velice detailní zprávu k takto důležitému cenotu, které je velice obtížné a zároveň velmi komplexní. Vy jste velice obšírně vlastně nám poskytl úvod pro první rozpravu a slovo nyní dostanou stínoví zpravodavé, nejdříve paní Gajo, paní Knight, pan Engstrem a pan De Jong. Ten pravděpodobně zde není, takže jako první začíná Maria Gajo. Děkuji, paní předsedající. Ráda bych připomněla několik číselných údajů, které komise zveřejnila v červenci 2011. 80 milionů zboží zastavili cenník orgány v roce 2010. Je to dvojnásobné množství oproti minulému roku, tedy 2009. Je to asi 103 milionů produktů. Já bych to nechala u těchto čísel, ale jsou to praktiky, které mají obrovský dopad na evropskou ekonomiku, na podniky a samozřejmě i na pracovní místa. Jak již řekla paní zpravodajka, jedná se u této praxe, této praktiky o něco, co ohrožuje bezpečnost a zdraví spotřebitelů. Proto vítám návrh komise eh, k přeskumu nařízení. A eh, v rámci příležitosti tohoto této první výměně názorů bych se soustředila na tři témata. Za prvé, oblast působnosti nařízení. V této kapitole jsou obsaženy dva aspekty. Za prvé, oblast působnosti duševního vlastnictví na jedné straně a na druhé straně situace, ve kterých celních orgány mohou zasahovat. K dosahu a rozsahu duševní, práv duševního vlastnictví bych chtěla říct toto. Podporuji názor komise a záměr komise, aby tam byly zahrnuté i geografická označení a ochrana označení, chráněná označení původu. Rovněž zastávám názor zpravodaje, respektive informovala jsem se o jeho názoru zpravodaje dalších kolegů a týká se to paralelních dovozů paralelní dovozy eh, se týkají autentických výrobků. Celní orgány nevždy mají k dispozici smlouvu, pomocí které držitelé práv rovněž mají právo udělit eh, dovozci licenci. A proto je pro celní orgány velice obtížné zjistit, eh, do jaké míry byla dodržena ustanovení vyplývající ze smlouvy. A další věc, je třeba si uvědomit, že mnoho paralelních importů eh, z časového hlediska vlastně probíhá současně s dovozem původních výrobků. Jak tedy budeme zacházet s paralelními dovozy? A jakým způsobem dosáhneme toho, aby celní orgány měly k dispozici odpovídající dokumenty tak, aby mohly dostat svým povinnostem? Je to vůbec nový úkol pro celní orgány? Není to již součástí jejich práce? O tom je třeba ještě zauvažovat. Další věc. Situace, ve kterých mohou zasahovat celní orgány. Já zde beru na vědomí, že Evropská unie a Indie se dohodly. Tímto z oblasti působnosti nařízení byl vyňat tranzit léčivých přípravků. To bylo důležité proto, abychom zabránili sporu eh, před VTO, to jistě víte. Když se ovšem podívám na program Světové zdravotnické organizace, tak zjišťuji, že padělané léčivé přípravky, a týká se to ledna 2010, a afrických zemí Ázie a Jižní Ameriky, že tyto léčivé přípravky enormně zatížily tyto výše zmíněné země. Veškeré tyto regiony byly takto zatíženy a celá řada rychle se rozvíjících ekonomik. Zde třeba je mít se na pozoru, podívat se na to a podívat se na to, do jaké míry bychom mohli rozšířit oblast působnosti. A další bod, o které bych chtěla hovořit, a pan zpravodaj to již rovněž zde načetl. Týká se to poštovních zásilek. Pomocí elektronické obchodní výměny, elektronických transakcí značně narostl objem poštovních zásilek. A zde se tedy navrhuje jistý postup, jakým, bych, jakým způsobem bychom měli zacházet s malými zásilkami. Zde je třeba ještě se podívat na modality takovéhoto postupu a dojasnit je, aby celý postup byl efektivní a rychlý. A nyní odstaveč 4 a je to článek 24. Zde máme lhůtu 20 dnů. Pokud je třeba čekat 20 dnů, než vlastník výrobku e, se k tomu vyjádří, tak je to velice zdlouhavý postup. Na druhé straně Například, e, když se podíváme na testy na alkohol u řidiče, tak to je něco, k čemu se přistupuje neprodleně. Takže já si myslím, že zde dávat lhůtu 20 dnů je příliš mnoho, je to příliš dlouhá lhůta. A dále, odstavec 7. Zničení se děje za účasti za kontroly celních orgánů a na náklady držitele práv. Zde není dojasněno, do jaké míry je zde zapojena odpovědnost celních orgánů a do jaké míry se jí to týká. I to je třeba dořešit. A v rámci této první debaty bych ještě krátce zmínila takovou třetí záležitost. To jsou procesní záruky. Je zcela jasné, že zde máme právo být vyslyšen, to je třeba, aby existovalo, a e, vlastníci zboží samozřejmě podléhají e, zásadě presumce neviny. Je třeba ovšem zároveň urychlit veškeré postupy, jak jsem ji zmiňovala, například ta 20-denní lhůta. To by bylo možné skombinovat s dalšími lhůtami, ale podle mého názoru je opravdu příliš dlouhá. A poslední věc, Jaký statut, jaký právní statut budou mít výrobky během toho, kdy je tedy eh, eh, vlastně vyšetřován nebo kdy je vyslýchán, kdy jsou vyžadovány eh, informace od majitele výrobků. To je také něco, co bych ráda ještě dořešila a zajímá mě názor komise na tuto otázku. Děkuji, Marie. Ty jsi zde Eh, ukázala na velice důležitý politický problém, je opravdu důležité, abychom nepracovali pouze paralelně, abychom zharmonizovali naši činnost s výborem INTA. To si myslím, že je v rámci tohoto tématu naprosto nezbytné. A eh, slovo má nyní Anna Ek. A, a já to vezmu velmi stručně, protože já eh, jsem se do toho teprve pustila a já mohu říct, že zatím mám velmi pozitivní dojem eh, se spolupráce na úrovni zpravodajů, eh, týkám se se stínovými zpravodaji, takže já skutečně do toho vkládám velmi vysoká očekávání a očekávám vynikající výsledek. Domnívám se, že tuto otázku jsme už debatovali před mnoha lety, nebo v průběhu mnoha let. Hovoříme o bezpečnosti hraček, hovoříme o padělaných lécích nebo padělaných kabelkách a já myslím, že to je velmi důležité. A podle mého názoru bychom se měli soustředit na věc s pohledem spotřebitele. Je to totiž směrnice, která má spotřebitele chránit v oblasti veřejného zdraví, ale také jinde. Čili ten spotřebitelský pohled by, myslím, měl být naším středobodem. Já se těším na nadcházející diskuse podle harmonogramu budeme mít tedy seminář a já věřím, že to bude eh, v pořádku. Pan Engstrom. Děkuji. Já bych tedy začal tím, že eh, falšova, falšování zboží je eh, špatná věc a je třeba proti tomu bojovat. A to se týká nejenom tedy pirátských nahrávek. Eh, prostě to by mělo být jednoduše a prostě zakázáno, včetně dovozu a tak dále. Na tom se shodujeme. Nicméně myslím si, že to nařízení je trošku problematické, neboť zachází příliš daleko. V podstatě ehm, celníci nyní budou moci konfiskovat zboží, které de facto není ilegální. Eh, pokud se týče paralelních eh, dovozů, tak já myslím, že to prostě je legální věc a my už jsme to řešili. My tedy hovoříme o paralelních eh, importech. Já říkám, ty jsou naprosto legální a žádným způsobem neovlivňují práva, mm, tedy držitele práv. Tady jde v podstatě o konkurenční boj. Někdo chce prostě zakázat eh, konkurenci, aby dovážela to tež. Já eh, si myslím, že to není záležitost, eh, kterou by parlament nějak podporoval. Ale jak říkám, toto nařízení by umožnilo celní zprávě zabavovat legální zboží. Čili toto je jeden příklad toho, jak ten, to nařízení zachází příliš daleko. Druhá věc je malé zásilky. Padělané zboží, pirátské zboží, jak již bylo řečeno, to je špatně a je to třeba postavit mimo zákon, eh, pokud se týká komerčních dovozů. Ale eh, malé dovozy, to jsou prostě individuální eh, dovozy, které nemají vůbec žádný komerční aspekt. Čili toto je třeba rozlišovat. Toto je v mnoha členských zemích dovoleno, pouze v některých je to nelegální. Například eh, eh, boty, boty Nike, to je takový jako příklad. My eh, v podstatě můžeme se dostat do dvou situací. Buď tedy jde o produkt, který není legální a v tom případě se tento individuální dovozce stal obětí Eh, trestného činu, trestné činnosti a navíc ještě bude eh, celními orgány potrestán. A pak je druhá věc, eh, kdy prostě on ví, co dělá a pak je to věc, která sice se nám může nelíbit, ale v podstatě není to legální. Potom tedy Eh, v podstatě si myslím, že pokud eh, celník může eh, spotřebiteli zabavit zboží, které není nelegální, to není dobře. Toto, já nevím, to, tam to jsou takové divné implikace. Já si myslím, že to je v podstatě mm, úkol našeho výboru, abychom se i takovými to věcmi zabývali. Pokud nastane situace, kdyby se stalo rutinním praxí to, že e, celníci začnou konfiskovat e, zboží pořízené online z důvodu, které nejsou těm spotřebitelům zjevné, no tak to by bylo skutečně špatně pokud chceme eh, poškodit eh, elektronické obchodování, tak to je prostě opravdu to nejlepší, co můžeme udělat. Ale my přece říkáme, že chceme budovat důvěru, pocit bezpečí eh, v spotřebitelech, aby se nebáli nakupovat po internetu. Pokud bychom tedy toto nařízení schválili, Eh, tedy to znamená, že by pak celní orgány mohly z hlediska spotřebitele zcela náhodným zbo- eh, způsobem zboží eh, zabavovat, tak to skutečně to je špatně. To, to jsou dva body, které jsem chtěl zmínit, ale jsou tady ještě některé další body v tom nařízení, které jsou podobného charakteru. Já nicméně zůstanu pro dnešek u toho. Děkuji. Pan de Jong. Ik ben een beetje in dezelfde Děkuji, paní předsedající. Já více či méně zastupuji stejnou pozici jako paní Het. Je to opravdu obšírná téma, velice technické, jsme stále na počátku. Ty cíle jsou velice dobré, to již zmínili veškeří mý předřečníci. Je důležité, aby měli spotřebitelé důvěru v, ve výrobky a ve zboží, které si objednali. Tomuto cíli se samozřejmě připojuje. Co se týče realizace, tak máme několik otázek. Jednak se těším na slyšení, to jsem chtěl říct, a jsem také velice zvědavý na konzultační postup s celními orgány, zúčastněnými stranami a grémii, protože bych rád věděl, zda to celé je vůbec realizovatelné, proveditelné, protože studie posouzení dopadu podle mě nebyla příliš detailní. Potřebujeme jakousi dodatečnou studii dopadu. Jsem poněkud překvapen tím, co zde bylo řečeno ke zničení zboží. Není mi zcela jasné, co to bude prakticky znamenat pro spotřebitele. Obávám se, že by k tomu mohlo dojít velice rychle, možná také při obejití právních předpisů a to je velice drastické opatření. A rád bych tedy věděl, jaké důsledky to budou mít a jaké dopady by to mohlo mít na spotřebitele. Co se týče definic, tak tam se rozlišuje mezi nekomerčním účely normálních turistů, kteří něco mají ve svých zavazadlech, to je z toho výjimuto, ale není to přesně definováno a já si dovedu představit, co k tomu řeknou celní orgány. Jak budou moci určovat, zda je to určeno pro komerční účel, či ne. Je třeba tedy mít jasnější definici tohoto pojmu. Mně tedy jde o proveditelnost, o realizovatelnost celé věci a jde mi také o to, Zda to bude pro spotřebitele dostatečně jednoznačné. Paralelní dovozy zde naprosto souhlasím s kolegou Extremem. I to je stále ještě slabé místo. Je třeba, aby to bylo formulováno přesně a jasně, ale já zde vkládám velkou důvěru pro, v naše další kroky, v další diskuzi a ve slyšení. Děkuji. Ano, to je jasné, jsme tady opravdu na samotném počátku diskuze o vysoce komplexním tématu. Je jasné, že potřebujeme další vysvětlení a objasnění. Já za chvíli hned předám slovo komisi. Eh, Bylo na ní položena celá řada otázek a nejdříve bych dala slovo panu Koredovi Kampošovi. Děkuji. Jsem poněkud Děkuji, jsem poněkud znepokojen a děkuji Jürgenovi Kreutzmanovi, že zmínil tento problém, když hovořil o tom, že tento legislativní návrh má příliš málo um, textu o generik, genetických přípravcích, ale otázka generických léčivých přípravků je téměř ta nejzávaznější otázka, kterou zde máme v rámci této oblasti. A chtěl bych tedy říci, že v první řadě je třeba se podívat na to, co již bylo učiněno v rámci legislativy o padělených výzrobcích. A je to opravdu komplexní otázka a týká se to v podstatě dvou problematiky. Těch paralelních dovozů produktů, které jsou v malých zásilkách, jsou to ty malé zásilky a chci říct, že ty techniky, jak identifikovat padělané výrobky či podvody, jsou velice obtížné právě s ohledem na malé zásilky. Proč? Protože jejich velké množství. A druhá věc, protože vyžadují technickou analýzu. Byly zde učiněny velké snahy ze strany Evropské agentury pro léčivé příplavky společně s regulačními národními orgány v tom smyslu, aby se tady systematicky analyzoval obsah těchto malých zásilek. Jaké byly výsledky? Strašlivé, zničující bylo tam něco, asi 30 až 50 produktů byly padělané. Chci tedy říci, že většina těchto produktů pocházela ze třetích zemích. To zcela jasně naznačuje, jaký je ten problém, o kterém hovoříme. A zde je důležité, aby tedy legislativní návrh, kterým se zabýváme, se zabýval právě těmito technickými obtížemi. A další věc. Eh, týká se to těch paralelních dovozů. Já souhlasím s tím, že paralelní dovozy je něco, co se nelíbí velkému farmaceutickému průmyslu. To je přirozená věc. Ale Zároveň souhlasím s tím, že tyto paralelní dovozy vlastně eh, prostě umožňují využívat paralelních eh, kompetitivních výhod a proto si nemyslím, že a jsou problémy s mikrofonem, proto si nemyslím, že by ty paralelní dovozy by měly být zcela povoleny. Dále chci říct, že paralelní dovozy jsou jakýmsi nástrojem pro to, jakým způsobem eh, vlastně dovážet mnoho padělených prostředků, produktů, zejména surovin a generik, které přicházejí ze třetích zemí. Chci říct, že je nutné Dal jsem pouze tyto příklady, abych ukázal komplexnost celé problematiky které se zabýváme. Paní předsedající řekla, že jsme na počátku. Ano, jsme na počátku velice komplexního procesu. Měli bychom se tedy zabývat opravdu tím, abychom eh, vypracovali koherentní legislativní návrh, který by byl koherentní právě co se týče padělaných výrobků a dalších legislativních Eh, předpisů z této oblasti. Chci říct, že prezentace pana Krojcvana byla velice důležitá a chtěl bych mu za ní velice poděkovat. Merci. Děkuji. Nikdo jiný se o slovo nehlásí, takže teď výjimečně bych dala slovo panu Tadeuši Sendrovi, za polské předsednictví a chci se zeptat, jestli souhlasí s těmi obavami, které vyjádřili poslanci našeho výboru a jak vlastně vypadá postup prací nad tímto dokumentem. A potom dám slovo paní Mederí za komisi. A ta odpoví možná ne na všechny, ale na většinu těch otázek, které dnes padly. tady už Sandry. Sandr. Děkuji, paní předsedající. Toto nařízení, co se týče eh, prosazování celních předpisů na ochranu práv k duševnímu vlastnictví, je velice důležitý právní akt, jak pro celní zprávy, tak především pro spotřebitele. Vy jste tady zdůrazňovali, že tato pravidla mají především poskytnout ochranu spotřebitelům před přílivem nebezpečných eh, ohrožujících produktů a látek, které někdy mohou ohrozit zdraví a životy evropských spotřebitelů. Já vám děkuji za, vaš, za vaše komentáře i otázky. Vy jste poukazovali na ty problémy, o nich se debatuje i v radě. Během pracovní skupiny eh, pro celní zprávy. Tam hovoříme i o otázkách paralelních dovozů, hovoříme o otázkách malých zásilek a otázkách pro zniče, znič, ničení produktů, zjednodušených postupů pro ničení produktů a také eh, o otázkách cestujících. Pan Dejon upozornil na tento problém a na otázku produktů, které přihlašují cestující a také množství těch produktů, které převáž, převážejí to je jeden z dopadů praktického provádění tedy těch předpisů ze strany celních orgánů. Během polského předsednictví jsme odstartovali konkrétní debatu a také přeskum tohoto dokumentu článek po článku a teď jsme u prvního čtení. První debata, úplně úvodní, proběhla za maďarského předsednictví a za polského předsednictví proběhly čtyři schůze pracovní skupiny a hovořilo se i o otázce nařízení. Teď jsme vstoupili už do třetí fáze jednání. To znamená, hovoříme o konkrétních postupech celních orgánů. Jsem velice rád, že pan zpravodaj Pan Kreutzmann prezentoval detailní harmonogram práce Evropského parlamentu a jsem si jist, že harmonogram pracovní skupiny na radě bude v souladu s harmonogramem Evropského parlamentu. My chceme dokončit první čtení v listopadu a upřímně doufám, že se nám podaří dosáhnout dohody, tak aby vše bylo možno schválit příští rok během prvního setkání, což bude mimořádné setkání a myslím, že to bude velký úspěch ve prospěch všech spotřebitelů Evropské unie. Bude to také velký úspěch pro celní zprávy a naše celní zprávy netrpělivě již čekají na tento právní akt, protože chtějí lépe chránit naše celní oblasti. Tolik ode mě. Vím, že toto je samý počátek té debaty. My se těšíme i na to veřejné slyšení, které také k debatě přispěje. Děkuji. Děkuji radě a nyní paní Medery za komisi. Merci, madame la présidente, et un grand merci à... Děkuji, paní předsedající. A děkuji velice rovněž všem, kteří vystoupili k tomuto tématu a poukázali na význam a návrhu komise. Pomocí tohoto návrhu je mož... hodláme umožnit celním orgánům čelit výzvám, které vyvstávají v rámci boje proti padělaným produktům. Chtěla bych přímo zodpovědět několik zde položených otázek. Jsou to otázky, které mají velký význam pro naše rozhovory se všemi zúčastněnými stranami a rovněž velký význam pro mm, diskuse na radě. A proto si myslím, že je důležité, abych vám poskytla odpovědící informace tak, abychom mohli všichni postoupit v naší práci. První otázka Mnoho z prvních otázek se týkalo oblasti působnosti, tedy která práva k duševního vlastnictví spadají do tohoto nařízení. Za prvé otázka paralelních dovozů. Zde je třeba zcela jasně říci, že my se zaměřujeme na nelegální paralelní dovozy, tedy veškeré paralelní dovozy, které nebyly autorizovány držiteli práv. Je tedy možné vyrábět produkt s tím, že tedy držitel práv to dovolí, ale dovoz do Evropského hospodářského prostoru držitel práv nepovolí. Proč chce komise právě toto zahrnout do nařízení? Paní Galo už to v podstatě zmiňovala. Jde o to, že celní orgány v rámci svých kontrol často zabavují nebo vidí produkty, které jsou sice pravé, ale, že byly, ale které byly nelegálně paralelně dovezeny. Proto je důležité z našeho pohledu, aby celní orgány v takovémto případě měly možnost zasáhnout. Chci připomenout například to, že nelegální paralelní dovozy do Evropské unie jsou v Evropské unii nelegální. My zde tady nechceme posuzovat, co je legální a co legální není. Toto je obsaženo v základní legislativě, která se týká ochrany duševních práv, práv duševního vlastnictví. My pouze říkáme, že celní orgány musí mít možnost, aby učinili vše, co je v jejich silách pro to, aby chránili práva duševního vlastnictví v případě, kdy tato práva jsou nelegálním způsobem porušena. U celních orgánů máme jisté potíže zjistit, Oni mají potíž zjistit, zda se tedy eh, zboží dováží legálně či nelegálně. A proto chceme, aby držitelé práv kteří chtějí, aby bylo zabráněno nelegálním dovozu, Tito držitelé práv samozřejmě musí eh, poskytnout celým orgánům veškeré nutné informace tak, aby celní orgány opravdu věděli, zda mají zasahovat či ne. My samozřejmě nechceme, aby bylo zadržováno zboží, eh, kde to není v případech, kde to není oprávněné. Ale co to tedy znamená? Že opravdu veškeré hospodářské subjekty musí poskytnout celým orgánům veškeré nutné informace. V mnoha případech držitelé práv požadují od celních orgánů, aby celní orgány chránili jejich práva, eh, vyplní žádost, ve kterém jsou veškeré nutné údaje tak aby celní orgány mohly odpovídající produkty a práva k duševnímu vlastnictví, které se s nimi pojí, správným způsobem identifikovat. Co se týče tranzitu generických přípravků, již v rámci prezentace studice, studie posouzení dopadu jsem řekla, že z obsahového hlediska to tam obsaženo je. Máme tam tedy to, co je předmětem dohody mezi komisí a ministerstvem obchodu Indie. V návrhu připomínáme, že v rámci tohoto nařízení se jedná o regulaci postupu. Nevytváří, nařízení nevytváří žádná dodatečná práva, tedy práva, která nad to, co vlastně uh, dává k dispozici odpovídající legislativa, která se týká práv duševního vlastnictví. Naším záměrem je, aby celní úřady jasně věděly, že tedy budou kontrolovat pra eh, zboží, které je v tranzitu. A co se týče generik, A nyní nemám na mysli léčivé příplatky, ale jisté další látky, které například jsou chráněny patentem v Evropské unii, ale protože jsou určeny rovněž na třetí trh, tak skutečnost, že se nachází v tranzitu, není dostatečným důvodem pro celní orgán, aby takovéto zboží zadržela musí tedy umožnit takovému toho zboží, aby eh, mohlo nastoupit svou další cestu do cílové země. Co se týče otázky padělaných léčivých přípravků, bylo to zde zmíněno. Momentálně máme směrnici, která se týká padělaných léčivých přípravků. I v tomto případě celní orgány musí kontrolovat, do jaké míry takovéto přípravky léčivé přípravky odpovídají směrnici či ne. Jak dobře víte, distribuce léčivých přípravků v Evropě podléhá oznamovací povinnosti. Je tedy možné, celní orgány mohou zjistit, zda tedy někdo dostal oznamovací povinnosti, či zda této povinnosti nedostal. Pokud celní orgány zajistí, Eh, padělané léčivé přípravky v rámci tranzitu, které jsou určeny pro třetí zemi mimo EU. V takovémto případě zde máme určitá ustanovení, která eh, řeknou celým orgánům, jak přesně mají postupovat. O co nám jde? Jde nám o to, aby takovéto přípravky poškozovaly zdraví lidí ve třetích zemích. A není otázka práva na eh, vlastně eh, na toho, aby dotčená osoba byla vyslyšena nebo se mohla vyjádřit k případu. To je základní právo, které vyplývá vlastně z práva členských států a také z práva Evropské unie. Zde je důležité, abychom již v návrhu jasně objasnili, jak přesně toto právo má mít uplatňováno v případech, kdy celní orgány kontrolují a kde třeba, aby vše eh, šlo rychle. Pokud eh, členské státy toto právo uplatňují s tím, že se tedy odvolávají na národní právo, pak zde eh, dojde k prodloužení veškerých hůd. My jsme stanovili hůtu 30 dnů, protože úkolem je tedy kontrola právo duševního vlastnictví a v rámci tohoto případu jsme zavedli kratší lhůtu 3 dny. Během těch třech dnů se musí vyjasnit, jaký statut má odpovídající zboží, Toto tedy budou kontrolovat celní orgány a celní orgány musí tedy a, může si, a mohou si vyradit dostatečnou část, aby eh, jak si dostali své kontrolní povinnosti. Týká se to rovněž legislativy, která eh, upravuje bezpečnost produktů. Pokud celní orgán zjistí, že má to dočinění s podezřelým výrobkem a podezřelým zbožím, má tři dny na to, aby mohl celou věc ověřit. Celní orgán potom může eh, navázat kontakt eh, orgány, které provádějí dohled nad trhem a takovýto orgán potom má další tři dny na to, aby eh, zaslal své stanovisko. Takže clo, mm, celní orgán má tři dny a po celé tyto tři dny zboží je pod dohledem celního orgánu. Co se týče malých zásilek, bylo jste již řečeno, že to představuje pro celní orgány obrovskou výzvu. Toto činí celní orgány se musí odehrát v rámci právního státu, nesmí to být nelegální. A proto my jsme tam stanovili, že spotřebitel, nebo možná v tomto případě bych řekla speditér, dopravce, tedy člověk, který předkládá celnímu orgánu takovýto, takovéto produkty, že tedy tento subjekt má 20 dnů na to, aby tedy vyjádřil své stanovisko. Pokud by takovýto dopravce nebo koneční příjemce spochybnil stanovisko celního orgánu, pak vždy je zde ještě možnost obrátit se na držitele práv, které celou věc může prosádit právní cestou. Děkuji. Tímto jsou zaručena práva všech. Děkuji, já jsem poskytla komisi trochu více času, protože eh, si myslím, že bylo velice dobré, že nyní mohla již některé věci přímo objasnit a nyní krátce předám slovo panu Krojcmanovi, panu zpravodaji a popřeji mu mnoho odvahy, tak, aby tato zpráva měla dobrou budoucnost. Děkuji, děkuji paní předsedající. Já to nebudu příliš komentovat, budeme mít slyšení, takže eh, si počkáme na to, co z toho slyšení vzejde. Máme časový harmonogram, který je velice angažovaný a nechceme to oddalovat. Souvisí to s naším slyšením já bych chtěl poděkovat za veškeré příspěvky, které jsem si dnes vyslechl. Jsem přesvědčen o tom, že dospějeme k dobrému řešení. Máme zde nařízení, které můžeme v nejlepším případě pouze vylepšit. Nejde o to, abychom tam vnášeli nové myšlenky, ale je tam celá řada ještě otevřených otázek, například ta otázka malých zásilek či otázka toho, když například někdo se vrací z dovolené a prochází celní kontrolou, jaké množství zboží může mít u sebe. Eh, tak, aby by tady bylo zajištěno, že to není pro komerční účiny, aby ho někdo nepodezříval, že s tím chce obchodovat. Je třeba mít tedy jasná ustanovení, to je dobré jak pro celní orgány, tak pro spotřebitele a proto je důležité, abychom společně pracovali na zlepšení tohoto návrhu na zíření. Děkuji. Pardon, j'avais pas pris mon micro. Merci à monsieur Grossman et à tous ceux qui... Děkuji vám, pane Kreutzmane. A děkuji také eh, všem, kteří si vzali slovo, eh, taktéž zástupcům řady a komise. A teď eh, přecházíme k dalšímu bodu, a to je modernizace celních služeb. Spravodajem je pan Matteo Salvini, ale jelikož zde není, dostává slovo pan Lorenzo Fontana. Já bych eh, vám rád předal pozdravy a omluvu pana eh, Salviniho, jehož odvedli důležité institucionální úkoly ve Spojených státech, takže tady s námi dnes nemůže být. Ale až se vrátí, tak zajisté eh, se velmi angažovaně bude informovat o dnešní debatě. Já se pokusím ho nyní co nejlépe zastoupit a já vám budu tlumočit jeho nejdůležitější body. Jde o modernizaci celní služby. E, celníci, jak víme, jsou důležité pro evropský společný trh, pro posilování konkurenceschopnosti. E, my máme nyní před sebou e, legislativu, která by chtěla elektronizovat eh, celní záležitosti. A aby eh, ta modernizace byla skutečnou modernizací, je třeba eh, v legislativě vyslyšet potřeby podniků, ale samozřejmě také spotřebitelů. Integrované celnictví, to je věc, kterou chce zachovat tato zpráva my jsme z roku 2008 zde měli eh, úpravu eh, celní služby a nám jde nyní zejména o harmonizaci evropského eh, celnictví. Celní kodex dále nabízí nástroje na podporu celních úřadů v členských zemích. K největším novinkám tohoto kodexu patří cíl elektronického ocelního odbavení a ten takzvaný One Stop Shop, čili jednotné celní místo. Toto ovšem zatím nelze realizovat, neboť nemáme dosud dispozici příslušné elektronické vybavení. My jsme na toto téma absolvovali slyšení v červnu letošního roku. Lhůta pro eh, zavedení nového celního kodexu je stanovená na polovinu června 2013, ale teď už je jasné, že tento termín nebude splněn, zejména proto, eh, že elektronické aplikace, které by měly realizovat eh, ty nové principy, dosud neexistují. Moderní celní kodex bez moderních eh, IT řešení prostě není realizovatelný. Eh, to, co eh, je nám dneska takto sdělováno, je v podstatě obsahem bodu 8 tohoto textu. My tedy zde máme mm, návrh odložení eh, platnosti nového cenního kodexu, ale pokud eh, budeme pouze trvat na posunutí termínu, tak to bychom potom vypadali jako instituce, která není nakloněná této modernizaci. My bychom tedy chtěli, eh, aby to bylo skutečně v duchu konstruktivním a v duchu společného trhu toto je v podstatě obsahem bodu číslo 11. My tady eh, hovoříme o tom, že odložení je přiměřené, ale dále hovoříme o tom, že komise navrhuje postupnou modernizaci a postupné uvádění tohoto kodexu v život. My zatím tedy musíme zjistit, zatím tady nemáme zjištěno, nakolik bude možné ve výboru na základě předložených pozměňovacích návrhů eh, se vyjádřit eh, k úpravě termínu zavádění. Jsme nyní pod časovým tlakem, eh, takže Eh, de facto eh, celní služba eh, je dnes vnímána jako jakýsi výběrší cel, nicméně celní služba plní i jiné úkoly, které navíc objemově přibývají, zatímco výběr celá ustupuje do pozadí. Jde o zajištění bezpečnost především, bezpečnosti máme takovéto zkušenosti z minulých let, kdy tedy eh, celní orgány bojují každodenně proti eh, piráctví, nelegálnímu obchodování a proti organizovanému zločinu. Eh, my tedy celní službu de facto máme jako ten nejefektivnější systém, který propustí na společný trh pouze ty produkty, které jsou legální. Také v rezoluci Evropského parlamentu, která byla schválena 8. března, je zcela jasně řečeno, že tržní dohled je eh, třeba jednoduše prostě hodně realizovat. Eh, pan eh, Kolega Salvini se zabývá tématem celní spolupráce a posílené celní spolupráce. Dalším bodem je nutnost ochrany finančních zájmů Evropské unie. Přísun z zboží, který by nebyl kontrolovaný na společný evropský trh, by vedl k deformaci konkurence a měl negativní dopady na zaměstnanost. Prostřednictvím legislativní zprávy pana kolegy Krojcmana, o kterém jsme právě hovořili, eh, se řeší právě tato problematika v bodě 22 a 23. Eh, konkrétně jde také o porušování duševního vlastnictví. Je samozřejmě úkolem členských eh, zemí prosazovat tyto normy, jenomže víme, že jakmile zboží se už dostane do, do oběhu, eh, je zajišťování tohoto úkolu obtížné. celní, celní orgány by se zde měly tedy zabývat eh, řízením eh, rizik, eh, tedy tak, aby produkty, které jsou bezpečné, byly odbavovány velmi rychle a aby se orgány mohly více zaměřovat na riskantní zboží z nejistých zemí původu, které by mohlo znamenat ohrožení společného trhu. Jedním z aspektů modernizovaného celního postupu je zefektivnění postupů všech celních orgánů, které by tedy podléhaly jednotné zprávě. Proto tedy je třeba sjednotit celní orgány a pokud možno harmonizovat jejich postupy. Já Eh, musím říci, že naše frakce eh, není vždy zástupcem a zastáncem vysoké míry harmonizace mezi členskými zeměmi, nicméně toto jsou případy, jeden z případů, kdy eh, nejsme zas tak proti. Jde nám skutečně o efektivnost a také rozumnost. Dále je také jasné, že plně podporu, podporujeme centralizované celní odbavení a harmonizaci. Eh, samozřejmě je třeba plné zapojení všech členských zemí. My eh, tedy jsme eh, způsob fungování celních orgánů odsouhlasili v roce 2003, plně se začalo uplatňovat do roku 2008 a eh, opět šlo zde o značnou míru harmonizace. Cílem je používat jednotný software a vyměňovat si údaje pomocí tohoto softwaru. To znamená také ovšem uspořádat příslušné semináře, školení a udržovat eh, neustálou výměnu informací. Jde tedy o to, abychom nyní usilovali ještě o ambicioznější opatření. Pokud se podniku týče, eh, je třeba, aby jejich potřeby, aby k jejich potřebám bylo eh, přistupováno citlivě a to se týká zejména těch menších podniků, které trpí nevýkonností a pomalostí celních postupů. Eh, víme, že celní orgány mají velice krátké úřední hodiny, což tedy komplikuje život zejména těmto podnikům toto potom vede k tomu, že e, zboží dlouhou dobu leží v kontejnerech, na překladištích, v přístavech a tak dále. Čili toto chceme upravit. Také během červnového slyšení toto jasně zaznělo. E, hovoříme zde o certifikaci e, certifikaci schválených hospodářských aktérů, což by také mělo usnadnit celý proces. To je v bodech 15, 16, 17. To je vlastně statut, eh, který eh, budeme muset ještě vyřešit a smyslem je, aby eh, tito schválení aktéři eh, měli z toho výhodu. Momentálně je jich eh, asi 8 tisíc celé Evropské unii a jenom stovky v poměrně velkých členských zemí, což je velmi málo. To znamená, že podniky v podstatě dneska ani nemají nějaký zájem, neví snahu o získání tohoto statutu. Já chci ještě podtrhnout body 24 a 25, které pojednávají o transparentnosti. Toto, je, toto jsou v podstatě výzvy na adresu komise k lepší výměně informací, zejména mezi našimi dvěma institucemi. Konstatuje se, že oproti minulosti je situace už lepší, nicméně lze ji zlepšovat dále zveřejňování a šíření informací prospívá nejenom nám, ale také podnikatelské sféře. A transparentnost by měla být vlastní eh, veškeré práci, kterou se odvádíme jakožto zákonodárci. A ještě k poslednímu bodu a tím je spolupráce. V této zprávě eh, je výzva ke spolupráci celních orgánů. A já chci poukázat zejména na lepší výměnu informací, osvědčených postupů, eh, rychlosti a bezpečnosti. A ještě poslední bod, eh, zde členské země a komise jsou vyzývány eh, o přeskoumání možnosti zřízení celní agentury která by mohla vyřešit eh, mnoho problémů, které se nyní řeší případu případu na místě. Bylo by to v souladu s cílem eh, celkového programu, ale také s požadavky členských zemí. Pokud se týče dalšího postupu, mohu vám říci, že stanovisko bude sepisovat také výbor INTA. Posměňovací návrhy očekáváme do 13. Eh, října 15.00. Kolega Salvini mě dále ještě sdělil, že sám eh, chce podat poměrně obsáhlé pozměňovací návrhy, které by měly text doplnit. Pokud se týče kompromisů mezi politickými frakcemi, eh, pak jsme tady už nebo chceme dohodnout tedy eh, termín projednání pozměňovacích návrhů, asi by to mělo být ve Štrasburku. Takže pan Salvini vám děkuje za spolupráci a podporu. Děkuji. Děkuji, pane Fontano. Můžete vyřídit panu Salvinemu, že jste odvedl skvělou práci. Místo něj prezentoval jste velice eh, podrobný výkaz událostí. Paní Kokola se omlouvá, že tady není, ale pan Šváb chce slovo za EPP, potom paní Raty, pan Schmidt a pan no, a paní Rüle a potom pan Dion. Nejprve tady pan Šváb. Primo vorrei ringrazi. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegovi Salvinovi za jeho zahájení a za jeho velice zajímavý projev a za jeho spolupráci s paní Kororol a se sekretariátem výboru. Paní Korola a... Pan Salvini je velice spokojen eh, s vaší dosavadní spolupráci a za to vám děkuje. Má dva body a já osobně ještě také eh, potom doplním tři body německy. Co se týče lhuty eh, aplikace modernizovaného celního kodexu je samozřejmost a zavádění postupné aplikace určitých ustanovení MCC co nejdříve, to by z jejího hlediska byl velice vítaný přístup. Náš kolega, pan Korola, je také eh, přesvědčen, že status eh, autorizovaného ekonomického operátora je potřeba také Eh, je také potřeba eh, upravit. A jak navrhuje eh, zpravodaj, členské státy by měly zajistit, aby status oprávněného hospodářského subjektu, který bude postoupen jedním státem, byl také plně uznáván všemi ostatními státy. Takže je potřeba zavést buď úplnou harmonizaci nebo vzájemné uznání. Náš stínový zpravodaj si také myslí, že komise by měla urychlit vyčeká vyjednávání o e, vzájemné uznání také s USA a dalšími velkými obchodními partnery, aby vlastně ta zpráva se odstala ve světle e, volného obchodu. Paní předsedající, když již mám slovo, rád bych zmínil ještě tři věci, které jsou důležité pro mě. Zejména se to týká to, toho, že mají odpadnout ta ústní celým přihlášení, momentálně je to tak, a já prosím pana zpravodaje, aby se na to ještě podívat, že v rámci vývozu a dovozu zboží až do výše tisíce eur toto zboží lze možné ohlásit celnímu orgánu pouze ústně. To je důležité zejména pro eh, příhraniční oblasti, já z jedné pocházím, Takovéto řešení je tam velice důležité právě tedy v, pro oblasti u hranici. Když se máme například eh, mm, fakturu či dodavatelský list, celní orgán to razítkem eh, potvrdí. Já například pocházím eh, z oblasti nedaleko švýcarské hranice. Já si myslím, že přece to přesně to by tam mělo být i nadále zachováno, aby malé a středně velké podniky nebyly příliš zatěžovány celními předpisy. A druhá věc týká se toho plánového zavedení pravidel pro nepreferenční původ. Momentálně ten nepreferenční původ zboží se zjišťuje podle jednoduchého principu, a totiž tak, že původ zboží je v té zemi, kde prodělala poslední důležitou a ekonomicky zdůvodněnou změnu či zpracování. Tento status quo je třeba zachovat a správní výdaje a komplexní aplikaci pro podniky je třeba snížit na minimální možnou úroveň, protože pravidla pro dovoz a vývoz celní orgán nekontroluje pouze v případě eh, sporu antidumpingového. A třetí věc, týká se to odstranění těch takzvaných first sale rule, tedy toho mechanismu, eh, toho, kdo to koupí jaksi první. Pokud by toto mělo odpadnout a E, s tím rukou v ruce jít automatické zvýšení celní hodnoty, tak by to vedlo k větším poplatkům pro e, dovozní ekonomiku EU a to chci tedy říct, abychom z ekonomického hlediska mohli si zachovat status quo tak je to celá řada různých eh, změn, různých procesů a hroz, eh, i je byla by nuté, abychom měnili eh, síla podniků a určitá pracovní místa, takže to je poněkud obtížné. A proto, paní předsedající, měli bychom zachovat i tato pravidla a jinak chci osobně poděkovat zpravodajovi a těším se na další úzkou a konstruktivní spolupráci. Děkuji, pane Švábe. A nyní Silvana Rabkaj. Děkuji, paní předsedající. Poprvé, kdy jsme se chtěli bavit na toto téma, tak vypadla elektřina, pak se to dovezlo do Štrasburku, ale tam už zase padla půlnoc a teď po třetí, co o tom hovoříme, tak tady chybí zpravodajové. Nevím, jestli bych taky neměla sama odejít a poslat za sebe náhradníka. To je ale jedno. Pan Salvíne odvedl obrovskou práci, je třeba mu poblahopřát, pan Fontana mu jistě vyřídí naše poděkování. On je v USA, jak jsme slyšeli, možná, že tam pomáhá eh, v práci na odstavci 6. Možná, že proto jel do USA. Je to docela dobře možné. Já se nechci vyjadřovat eh, k podrobnostem obsahu. Proč? Protože můj přístup je praktický a přímý. Myslím, že eh, jsme eh, dospěli k obecné dohodě a já proto nabídnu obecnou poznámku. Všichni v tomto sále se jistě shodneme, že je potřeba eh, prodloužit lhůty tak, abychom mohli jít za 2013. Když se podíváme na členské státy, které mají celní zprávy, tak je jasné, že nemáme dost času je potřeba více času, aby ty počítačové systémy byly v pořádku, aby fungovaly a aby celní zprávy se jim také mohly příslušným způsobem přizpůsobit. To je obecná poznámka. Podrobností nařízení eh, se eh, dotýkat nebudu. Myslím, že tady eh, ale otevíráme široké pole pro debatu a to nám z praktického hlediska moc nepomůže co se týče zprávy kolegy Krojcmana, což je poslední bod, eh, o kterém se hovořilo a který je pěkně naformulován, ten se zabývá eh, věcnou stránkou věci. Jsem si jistá, že vy, paní předsedající a sekretariát, zajistíte, abychom dostali návaznost, návazné informace na tuto zprávu, protože probíhá řada věcí. Já chci říct si ještě jednu věc. E, je tady důležité prodloužit ty lhuty tak, abychom zajistili fungování modernizovaného celního kodexu, aby celní systémy byly moderní. Několik poznámek k tomu. Pan Salvini tady není, takže nečekám, že se mi dostane okamžité odezvy. Chci prostě nastolit několik otázek. Možná, že poslouží jako vodítko pro pozměňovací návrhy. Nejprve odstavec 2. Odstavec 2, tady zpravodaj říká, že poslání a image celní zprávy se musí trochu změnit, což je správné. My potřebujeme eh, přepracovat strategii pro celní zprávy. To zní možná dobře, ale co to vlastně úplně přesně znamená? Z čeho se vychází? To je ten odstavec 2 tam jde skutečně o samé jádro toho nařízení, o jeho praktický obsah. Takže by mě zajímaly vlastně podrobný obsah toho odstavce 2. A potom bod 3, eh, eh, celní činnost jako taková, to podporuji, ale my zde potřebujeme také určité vstupy od komise. Komise musí pozorně sledovat provádění, zvlášť co se týče ustanovení hladkého, hladké výměny informací mezi členskými státy. A odstavec 15 a 16, ty se týkají eh, tedy eh, těch oprávněných hospodářských subjektů. My musíme zajistit, aby eh, se ohledu dostalo i malým a středním podnikům, aby eh, měli nezbytný manévrovací prostor. My vždycky říkáme, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky a proto je třeba jim i v tomto směru pomoci, co se týče tedy toho statutu oprávněného hospodářského subjektu. V odstavci 15 se hovoří o dalším prospěchu, který by mohl mít obchodník, který má evropský certifikát. Mě by zajímalo, co to vlastně znamená. Co se zatím skrývá. Čím se tam přispěje k nějakému pokroku. Dál se ve zprávě hovoří eh, o vytvoření evropské celní agentury. Napadlo by vás, že vzhledem k tomu, že tady vystála potřeba a že jsme řekli, že komise musí pozorně sledovat provádění eh, ze strany celních zpráv, tak se zdá, že eh, by bylo ospravedlnitelné založit Evropskou celní agenturu, ale myslím, že tohoto cíle lze dosáhnout i jinak. Nemusíme hned zakládat agenturu. My máme nejrůznější eh, druhy služeb eh, a agentur v rámci komise. Máme jich stále víc, máme ty agentury, služby. Ta administrativa se rozrůstá, je mnoho byrokracie a výsledky tomu neodpovídají. Podívejme se na to prakticky. Vypadá to jako vznešená myšlenka, ale je to skutečně nezbytné vzhledem ke zdrojům, které jsou k dispozici. A konečně se vrátím na začátek. Já jsem eh, nejprve poděkovala zastupujícímu zpravodaji a myslím, že jsem asi jediná stínová zpravodajka, která je teď v místnosti. Díváte se na mě, jako kdybych už hovořila příliš dlouho, ale myslím, že to tak není. Je tedy docela nešťastné, že jsem kritizována za to, že hovořím příliš dlouho. Myslím, že to tak není. Budu spolupracovat Eh, s kolegou Salvínem a s ostatními stínovými zpravodaji. Myslím, paní předsedající, že jsem asi řekla dost a děkuji za trpělivost. Merci, je suis désolée de Děkuji. Je mi líto, že jste neměla tolik času, ale vy nejste jediná stínová zpravodajka, jsou tady i další stínoví zpravodajové, například pan Schmidt za politickou skupinu ALD a pravděpodobně také paní Rühle a rovněž pan De Jong, to je rovněž stínový stratovej a pan Harba je také stínovým zpravodajem. Takže v tomto případě se omlouvám, já jsem přehlédla ty ostatní stínové zpravodaje, omlouvám se, neviděla jsem je. Uh, thank you and thank you to you. Děkuji a děkuji také panu Fontánovi a panu Salvinemu. Pan Schmidt má slovo. Já se pokusím o stručnost. Myslím, že tohle je opravdu důležitá zpráva a ta práce, kterou navrhujeme, doufám, že proběhne co nejrychleji. My jsme hovořili o tom harmonogramu a já už jsem to říkal v minulosti. Já nemám rád to odkládání. Tady se odkládá příliš a teď e, nestačí ani rok 2013. Já doufám, že se dohodneme na nějakém jiném časovém cíli. Bylo by to užitečné, když je skoro nikdy nesplníme. Toto je důležitá zpráva pro tedy eh, volný trh, pro svobodné obchodování a i z hlediska otevřených hranic. Samozřejmě je potřeba, aby ten obsah byl efektivní i z mnoha jiných hledisek, ale já v tom vidím především způsob ochrany volného trhu. To nás živí, alespoň podle mého. Jsou tady určité ožehavé otázky. Náhodou se o nich zmínil i pan Šváb. A možná, že jsou takové jaksi německé, nevím. Pan Kreutzmann o tom také hovořil se mnou. Vede se tady debata ohledně Prahu tisíc euro. Vidíte, to je taková německá otázka. Jestli je to německá otázka, bylo mi řečeno, že je to otázka evropská. A potom je tady také otázka, která se týká původu zboží. O tom také mluvil pan Šváb. A já musím říci, že já mám určité pochybnosti ohledně obojího. I když asi se to objeví v pozměňovacích návrzích. Eh, co se týče pana Fontány, já si myslím, že my bychom se měli zaměřit na malé a střední podniky. Ty se objevují ve vaší zprávě i ve zprávě paní Salvíny a to je potřeba ještě dopracovat. To je podle mého skutečně nezbytné. Takže my přijdeme s pozměňovacími návrhy a doufám, Malcolme, že eh, jsi užil tu konferenci, stále ještě jsme v Evropské unii. <laughs> Bien sûr. Merci pour votre concision. Euh, madame... Děkuji. A není za zelené paní Rille. Děkuji reakci eh, na tvou otázku, jestli se jedná o evropský nebo německý eh, problém. Já myslím, že je to v prvé řadě problém eh, malých a středních podniků, zvlášť co se týče těch Prahů. A není to problém jenom v Německu na mě se obrátila řada malých a středních podniků, že s tím mají problém. Takže bychom se tím měli zabývat a netvrdit, že je to problém pouze německý. Myslím, že je to tedy problém obecně malých a středních podniků. Jinak chci ještě poděkovat za zprávu. Podporuji zpravodaje. Myslím, že v mnoha oblastech zpravodaj skutečně odvedl dobrou práci. Chci doplnit jeden bod. Já samozřejmě taky vidím eh, pochybnosti pana Šmita, co se týče eh, toho spoždění, já tomu rozumím. Možná, že bychom tady měli eh, tedy návrhnout doplnění a říci, že tady je třeba zvýšit tlak na členské státy. To tam zatím nestojí, já bych to tam ráda viděla, protože vzhledem eh, k nedostatku financí ve všech členských státech, myslím, že se budou zdroje rozdělovat zase takovým způsobem, že oblast cel a především počítače pro celníky zase přijdou příliš zkrátka a zase bychom stáli před problémem dalšího spožďování, takže si myslím, že je potřeba zdroje v této oblasti posílit a vykonávat tlak na členské státy, aby skutečně tedy se postupovalo trochu rozhodněji ku předu a nakonec taková drobnost, to je bod 22, tady bych chtěla vyjádřit určité pochybnosti. Tady totiž stojí, že e, vítáme předlohu komise. Dnes se ukázalo, že e, tu Eh, předlohu komise jsme ještě eh, dostatečně neprodebatovali. Možná, že bychom to měli naformulovat poněkud neutrálněji. La parole est à monsieur De Jong et ensuite à monsieur Harbour. Děkuji a nyní má slovo pan De Jong a potom pan Harbour. Děkuji, paní předsedající. Budu rovněž stručný. Nejdříve bych chtěl poděkovat zpravodaji. Myslím si, že jsme obdrželi velice dobrý základ a nyní bych rád hovořil o několika konkrétních záležitostech. Sdílím obavy a námitky, které zde byly řečeny 2015, jakožto lůta, no dobrá. Ale možná bychom to správně měli napsat, že třeba se vyhnout tomu, aby ten systém tam, kde již pokročil dál, nebyl bráněn tou pomalostí, tím pomalým postupem v jiných regionech a oblastech Evropy. Tak, aby to nešlo na úkor ostatních oblastí, když tedy si dáme za cíl pokroky pro celkovou Evropskou unii. Já souhlasím s panem Švábem, je třeba bránit ten práh těch tisíce eur, pak eh, označení původu. To přišlo také jakožto signál z mezi skupiny eh, středně a velké podniky. Já si myslím, malé a střední podniky, já si myslím, že je to důležité a komise to příliš komplikuje. Eh, už se v tom nikdo nevyzná a chci říct, že nejsme pro nový přístup komise v oblasti označení původu. Nám přeci jde o zjednodušení. A toto by byla dobrá příležitost k tomu celou věc zjednodušit. A dále ti schválení, registrovaní hospodářští aktéři. Tam jisté věci nejsou zcela dobré, jsou tam malé nedostatky, ale v zásadě bychom to mohli zohlednit například eh, jak se budeme chovat k malým a středním podnikům, jak to bude s těmi náklady, zda tam nejsou možnosti to zjednodušit, protože pro malé a střední podniky je to velice důležité. A další věc, zde nejsem stejného názoru jako ostatní. My jsme naprosto proti zřizování nových agentur. Netýká se to přímo pouze tohoto tématu. Nám jde o to, že efektivnost agentur podle našeho názoru ještě není jednoznačně dokázána. Ve výboru pro rozpočtovou kontrolu o tomto tématu také často hovoříme a proto tento přístup, tuto myšlenku podpořit nemohu. Děkuji. Ano, to, to je velice smysluplná úvaha. Dříve než udělím slovo komisi, protože byl položen dotaz na komisi, tak bych na závěr dala slovo panu předsedovi Malcolmu Harborovi. Uh, Děkuji, paní předsedající. Velmi stručně. Já si myslím, že to je eh, výborné východisko, abychom eh, mohli postupovat eh, vpřed a myslím, že velice dobře strategicky se k tomu také staví. Pokud se týče modernizovaného celního kodexu, a mm, systému e, našich e, celních e, organizací, čili to, já myslím, že to je velice důležité, abychom zde pokročili vpřed a dá se říci, že současný systém byl podroben skutečně důkladné revizi a já nejsem přítelem toho, kdo si myslí, že bychom měli v podstatě jenom upalovat před bez ohledu na překážky. Komise nemá pod kontrolou veškeré nástroje, instrumenty a podobně. Ale přesto si myslím, že je zcela jasné, že pokud bychom měli mít konkurenceschopný eh, společný trh, pak je třeba s tím eh, postoupit před pokud možno rychle. My nyní máme nejrůznější systémy a eh, teď podniky v podstatě potřebují různé, jiný přístup v každém ze 27 členských států a tak dále. Nicméně už nyní se e, k celníci, celní, celní postupy odehrávají tak, že e, máme lidi, kteří pracují na počítačích, už nejde o razítkování formulářů. E, čili já si myslím, že tady skutečně je do toho možné zavést určitou systematiku, a e, že by také v podstatě, proč by nemohla celní zpráva fungovat e, v noci, kdy přijíždí zboží, musí se počkat do rána. Čili to jsou některé z problémů. Druhá věc, pokud chceme e, zvyšovat očekávání a rozšiřovat odpovědnosti celní zprávy, například boj proti eh, padělanému zboží a podobně, tak dá se říct, že členské země eh, jim nemusí vždycky poskytovat eh, veškeré prostředky a zdroje, které potřebují na realizaci těchto politik. A to znamená, že tady jde nejenom o ochranu našich finančních zájmů, ale také jsou zde ještě další eh, veřejné úkoly vyplývající z veřejných politik. A je třeba tedy ty zdroje také zajistit. A na závěr eh, bych řekl, že já jsem na straně těch, kteří jsou eh, nepříliš ochotní uvažovat o vzniku nové agentury. A spíše tady jsou pro standardy. Eh, nicméně já si myslím, že důležité, eh, důležitá je otázka kooperace eh, v oblasti boje proti padělanému zboží a veřejné bezpečnosti. Myslím, že tady je třeba, abychom měli systémy na předávání informací, reportingové systémy, poněvadž eh, vzhledem k tomu, jaký objem zboží tady, eh, o jakém objemu zboží tady hovoříme, tak skutečně je třeba, aby eh, ta celní zpráva mohla fungovat velice rychle. Děkuji a nyní dávám slovo panu Zlinskému z komise, který má za úkol nás seznámit s pohlediskem komise, aniž by to trvalo příliš dlouho. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, já tady chápu, že tady mnoho času není a já se pokusím být co nejstručnější, ačkoliv samozřejmě nemohu se vyjádřit ke všemu, co tady zaznělo z úst poslanců. Eh, budu se soustředovat na to nejdůležitější. My samozřejmě zvážíme všechny myšlenky, které jste zazněly a musím říci, že e, většina z těch e, bodů, které zazněly, už jsou nám známy a již proběhla řada dvoustranných jednání. Takže vaše podněty určitě e, budou komisí zohledněny. My se těšíme na debatu v Evropském parlamentu o revizi Eh, současné legislativy. Neznamená to, že bychom se znovu vraceli k, do, debatám, které už kdysi byly otevřeny. Budeme prostě pokračovat, abychom byli schopni eh, zvládnout termín v roce 2013. I když tedy nemáme zatím IT. Nicméně je to pro nás eh, příležitost Eh, je to věc, kterou máme už docela eh, rozpracované a my máme už v pondělí konzultace mezi jednotlivými úseky komise právě o tom recastu. A hned, jak to bude možné, vydáme implementační akty a eh, delegované akty. Takže nejdříve vlastně ty delegované, tedy na této úrovni se tím budeme zabývat podrobně. Eh, samozřejmě otázka je, otázka termínu, ta je velice důležitá. Mm, jde nám tady hlavně o problematiku implementace IT a máme navíc krizi ve většině členských zemí. Eh, to znamená, že administrativná eh, cel, celní administrativa se potýká se škrty v rozpočtech. Pokud se týče tedy těch zdrojů, a jak řekl pan předseda, e, aby byly přiměřené úkolům, tak to je zásadní otázka. Pokud se týče termínu, tak určitě nebudeme všechno aplikovat k určitému jednotnému datu. Modernizace celní zprávy a modernizace výpočetní techniky, to je proces. A my budeme dělat všechno, co nejdříve, tak, aby to prospělo evropskému hospodářství a samozřejmě také malým a středním podnikům. A dále, pokud se týče eh, šíření informací, myslím, že máme eh, nyní v běhu unikátní proces konzultací s mm, podniky. A ještě poslední bod. Evropská celní agentura. Já vím, že zřízení něčeho takového je velice důležité. Znamenalo by to změnu politiky v několika evropských institucích. My nicméně nečekáme na zázrak ani na velký třesk. My se snažíme dát dohromady zdroje v členských zemích, snažíme se eliminovat nebo alespoň redukovat eh, duplicity eh, v systému IT. Snažíme se také eh, optimalizovat lidské zdroje, to je také obtížné, poněvadž mm, členské země eh, jaksi mm, nepříliš ochotně eh, eh, spolupracují na, na frontě, ale myslím, že v tom zásadě už se spolupracuje dobře. Já bych mohl hovořit ještě hodinu, ale myslím, že to není účelem, takže vám děkuji. Děkuji. Na příštím zasedání výboru se k této zprávě vrátíme. Já se omlouvám panu Fontanovi. Eh, byli bychom velice rádi, kdybychom mohli pokračovat, ale bohužel eh, tlumočení nám už musí skončit včas. Takže děkuji vám mnohokrát a prosím, eh, předejte panu Salvinimu vše, co zde bylo řečeno. Dialog byl velice bohatý je tady nicméně eh, úsilí o to, aby se pokračovalo společně vpřed. Já vám děkuji a omlouvám se tady za přetažení. Děkuji vám. Nous nous retrouvons à 15 heures dans cette même salle.